ripeto, solo domande di natura giuridica. Se c'è... Já opakuji, teď jde opravdu pouze o otázky právního charakteru. Pokud ne, tak bychom ještě dali slovo panu Pasosovi. Pane Pasos? To answer the first question by... Bych odpověděl na první otázku pana Lajena. Jednoduše řečeno ne. A druhá otázka Takže první otázka byla, jestliže stávající dohoda o přidružení, která již platí přes 10 let, se vztahuje na území západní Sahary. Nebo na výrobky z západní Sahary. Po deseti letech by komise měla být schopná nám to říci nebo ne. Pokud řekneme ano, platí to na západní Saharu a na jejich výrobky, pak druhá otázka má smysl. Druhá otázka je, do jaké míry jsou zájmy a přání obyvatel západní Sahary vzaty v potaz. Když řeknou nikoliv, tato dohoda se na to nevztahuje na západní Saharu, pak druhá otázka přichází o svůj předmět. Pane Bove, a já vám děkuji za to, co jste řekl k tomu dopisu eh, pana Zeliga z roku 2004. Spojené státy tedy vyloučily západní eh, vyloučili jste z obsahu té smlouvy s Marokem eh, produkty ze západní Saharu, Sahary. A teď je otázkou, jestli musí odpovědět Maroko nebo komise. Já myslím, že nám, jakožto parlamentu, musí odpovědět komise, protože komise za nás vyjednává. Komise vyjednala změny v dohodě o přidružení a komise má tudíž příslušné informace. Ale my, jakožto zástupci parlamentu, nemůžeme se obrátit na Maroko, protože naším partnerem je v tomto případě komise di queste risposte. Ringraziamo. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi. Děkujeme právním službám za jejich přítomnost a v tuto chvíli bych poprosil sekretariat, aby otevřeli dveře, aby se otevřely dveře našeho sálu a budeme moci přijít k obecné debatě. Prvním, prvním řečníkem bude pan Fontana.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 Possiamo riprendere? Bene, allora. Dobrá, budeme pokračovat. Budeme tedy pokračovat v našem jednání. Evropské a marocké úřady skončily svá jednání na konci roku 2009, a to na základě smlouvy o fungování Evropské unie. Přijetí této dohody podléhá souhlasu Evropského parlamentu. Tato dohoda stanovuje trošičku širší liberalizaci v obchodu se zemědělskými produkty proto je to také dohoda, která je pro nás velmi důležitá. Z toho důvodu bych teď tedy v tuto chvíli předal slovo našemu zpravodaji, panu Lorencovi Fontany a poté předáme slovo za představiteli komise. Práce, kterou jsme vykonali. V rámci ní jsme samozřejmě konzultovali spoustu našich kolegů a členů výboru AGRI. Chci říci, že mnozí kolegové a mnoho konzultovaných stran vyjádřil své obavy v souvislosti s touto dohodou. Tyto obavy se týkají samozřejmě té liberalizace obchodu produktů, která se bude týkat 45 procent produktů v tuto chvíli a za několik let to bude již 70 všech produktů. Jde tedy tady hlavně o produkty zemědělství jako ovoce a zelenina. Půjde tedy o vývozy těchto výrobků. A s čím souvisí tyto obavy? Obavy, které vyjádřili hlavně francouzští, italští a španělští poslanci. Jde o to, že tyto produkty budou velkou konkurencí pro naše výrobky. A je třeba zohlednit ten fakt, že takovéto dohody a jsme již eh, slyšeli názor právních služeb. To znamená, že eh, statut západní Sahary je ještě dosti jaksi nedefinován nebo dosti spochybnitelný. To znamená, že tady je třeba ještě eh, přijmout nějaké definitivní rozhodnutí, protože status západní Sahary bude pro tuto dohodu ještě velmi důležitý. Nicméně, ty obavy souvisely s tím, že tento liberalizovaný vývoz plodin by mohl představovat problém pro naše zemědělce. Jde také o to, že půjde o výrobky, které nesplňují naše vysoké normy. Jde tedy o výrobky jiné kvality a to by mohlo také vést k dalším problémům. Dále je třeba také zohlednit fakt, že pracovní podmínky v Maroku se velmi liší od pracovních eh, podmínek v Evropě. To znamená, že náklady na pracovní síly jsou zásadně jiné a nesmíme také zapomínat na environmentální aspekty a také na potravinovou bezpečnost. To jde také o různé fitosanitární normy, které se značně odlišují a to samozřejmě také souvisí s různými chemickými látkami, které se používají v Maroku, zatímco v našich zemích je jejich užití zakázáno. Také jsme se zamýšleli nad rozdíly, které vyplývají z různých období sklizně jde také o různé celní záležitosti. A tady si myslím, že se musíme snažit že dojít k nějaké rovnováze, k nějaké vyvá, nějakému vyváženému řešení. A to by všechno mělo být předmětem té, této dohody. Zároveň je třeba samozřejmě udělat všechno pro to, abychom předcházeli jakýmkoliv eh, podvodům. A Měli bychom také překonat tedy různé tyto technické eh, záležitosti. A proto ty obavy vyplývají z toho, že mnozí eh, z konzultovaných stran, z konzultovaných eh, aktérů si myslí, že nebudou dostatečně chráněné evropské trhy a evropští zemědělci právě v tuto chvíli, kdy všichni procházíme velkou hospodářskou krizí. Dále bych rád zdůraznil, že pokud by tato zpráva neobdržela podporu, tak výbor pro zahraniční obchod, který je kompetentním výborem pro tuto otázku, by neobdržel žádný názor, žádnou zprávu od našeho výboru. To, co eh, zmiňoval pan Bové, tedy ta otázka se Spojenými státy americkými z roku 2004, to, co se týkalo tedy západní Sahary. Ano, v dohodě z roku 2004 Spojené státy americké vyloučily z rozsahu působnosti této dohody západní Saharu a proto já si myslím, že bychom měli dávat opravdu velký pozor na to, jakým způsobem bude probíhat a skončí tato první debata s komisí. Myslím si, že tato debata je velmi citlivá a velmi důležitá. A to z toho důvodu, že tato dohoda může mít opravdu dalekosáhlé důsledky pro naší budoucí eh, hospodářskou situaci. Děkuji. Děkuji, pane Lorenzo. Samozřejmě tato zpráva je eh, velmi důležitá. 14. března bude předložena tato zpráva a eh, hlasovat budeme 28. března. Začínáme naší debatu. Děkuji, pane předsedo. A chci srdečně poděkovat předřečníkovi. Všechno to, co bylo řečeno, podporuji a chci k tomu dodat, že komise připravuje celou řadu podobných bilaterálních dohod. Tato dohoda, respektive tyto dohody, mají vliv zejména na e, jižanské členské země, jde zejména o e, rajčata a podobné zemědělské výrobky. A nyní je třeba e, zvážit, jakým způsobem se vkládat do těchto dohod, jaké máme tady právní možnosti a ty možnosti nejsou velké a o to více je třeba si uvědomit, jaké jsou naše konečné cíle. A takovým cílem musí být samozřejmě podpora lidem v chudších zemích, ale podpořit také naše vlastní zemědělství a vlastní producenty. K otázkám, které tady již zazněly, chci dodat jednu důležitou věc. Plánuje komise posouzení dopadů této obchodní dohody? To znamená, eh, jak to potom vypadá s produkty a produkcí z západní Sahary, čili toto je eh, jeden typ posouzení dopadu a potom také eh, dopady na zemědělství a producenty v EU. A další otázka, ta je opět velmi logika, logická a běžná, teoreticky přijatelná, přijímaná, ale Eh, otázka, jak je to v praxi, jak jsou na tom evropské eh, standardy, kontroluje se dodržování evropských standardů v těchto zemích, třeba jestliže jsou na těch výrobcích ulpívají nějaké zbytky různých eh, ošetřovacích chemikálií, tedy jak to je, jak se to hodnotí a tak dále. Já myslím, že toto je eh, součást naší společné práce a já sázím na to, že je možné zde v parlamentu navodit cestu, která bude konsensuální, A myslím si, že vzhledem k tomu, že tady máme jenom velice omezenou možnost vyjádřit se, v podstatě můžeme říct ano nebo ne, tak my přitom eh, musíme klást důležité významné otázky a možná se dotknout těch citlivých míst. To znamená eh, problematika těch dopadů jak na naše, tak na tamnější zemědělce. A Samozřejmě, že je třeba nadále obchodovat, eh, ale je třeba mít také úpravu a rámcové podmínky, podmínky, které se budou týkat obou stran. A já jsem ochutná na tom spolupracovat, abychom dospěli k jasnému výsledku. Děkuji. Nyní Herbert Dorfman. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud se týče zahraničně politické dimenze, o té jsme již debatovali a myslím, že je třeba nezapomínat na to, že jednáme se státem, který jako jediný na africkém kontinentu není členem Africké unie, která je naším partnerskou organizací. A eh, mnohé africké státy Marokem pohodají právě proto, jak si počíná v otázce západní Sahary. Eh, proto tady produkty z tohoto území by neměly být zahrnuty do naší dohody. Jde samozřejmě také o to, eh, jak se k tomu staví africké země. Samozřejmě, že jde o standardy a my jsme měli dostatek štěstí, Eh, že jsme měli příležitost se právě v tomto výboru mm, velice jasně vyslovit. Nicméně, eh, já mám takový dojem, že eh, v oblasti zemědělství nevyjednáváme příliš dobře. Třeba, když se podíváme na tuto smlouvu, tak to znamená pro náš trh úplné otevření našeho trhu pro marocká rajčata ale třeba eh, pokud se hrušek týče, tak my můžeme do Maroka eh, vyvážet pouze určené kontingenty, které jsou daleko menší, než je naše kapacita. A to není v pořádku. Já si myslím, že eh, sice bychom měli být otevřeni pro mezinárodní obchod, ale tam, kde máme šanci otevírat trhu pro naše podniky, tak eh, určitě je to dobře a musíme tady dbát na rovná pravidla pro všechny. Čili my tady eh, sice otevíráme dveře obchodu eh, našemu partnerovi, ale já myslím, že bychom měli vyslat signál v tom směru, že smlouvy, které momentálně se vyjednávají, i s dalšími státy, které jsou možná významnějšími obchodními partnery, tak tady je třeba, abychom se více dbala na zájmy našich zemědělců, našich podniků, aby tedy eh, nebyly naše trhy otevírány eh, bez eh, adekvátní otevření na druhé straně pro naše produkty. Děkuji, Herberta. samozřejmě nemůžeme dopustit, aby zemědělství platilo za tyto dohody. Pane Mato, já tady nechci hovořit o právních záležitostech, nechci hovořit ani o západní Sahaře. Samozřejmě, jak říkal pan předseda, nesmíme dopustit, aby zemědělství platilo za takovéto dohody. Eh, neměli bychom hovořit ani o kompenzacích. Naším zájmem je chránit zájmy našich evropských producentů. Když hovoříme o dohodách, tak já bych rád hovořil o té současné dohodě, protože v té současné dohodě je zmínka o tom, že Maroko neplní dané kontingenty ani zásadní referenční normy. Myslím si, že v dokumentu ze 6. prosince vyzýváme komisi, aby přeskoumalo dokument 1580, který se týká právě tohoto referenčního rámce protože tady dochází k jasným podvodům a dokud nebude vyřešena tato otázka, tak přece nemůžeme přijímat další dohodu, která bude ještě více ku prospěchu eh, Maroka. Eh, dále musíme hovořit o těch zásadních eh, fitosanitárních normách, protože nemůžeme připustit, aby naši producenti museli dodržovat vysoké normy, zatímco výrobci nebo producenti ze třetích států tyto normy neplnili a dokonce používali pesticidy a herbicidy, které se u nás používat nesmějí. Dále, poslední věc. E, takzvaný zelený plán marocké vlády, který počítá s tím, že v budoucnosti zásadně rozšíří svou zemědělskou pro, eh, produkci. Myslím si, že se v tomto plánu hovoří o 700 tisíc nových hektarech zemědělské půdy. To je něco, co bychom měli zohlednit. To bude opravdu zcela zásadní, protože to je plán, který byl již odsouhlasen. Je to zelený plán na následujících 10 let a my bychom na něj neměli zapomínat v tuto chvíli, protože nás zásadně ovlivní. Děkuji. Děkuji, pane Mato pan Bové. Ano, já teď nebudu hovořit znovu k té právní záležitosti, o tom už jsme hovořili. Já jsem byl zpravodaj pro výbor INTA, jak jsem již říkal. A pokud jde o tuto zem, eh, zemědělskou záležitost, musíme začít od začátku. Hovoříme o určitých problémech, ale první problém je objem dovozu. Musíme si uvědomit, že tato dohoda, jestliže je uplatněna, tak by to mělo být o zvýšení o 22% eh, u eh, rajčat, 150% eh, u okurek a také klementinky a dokonce i zvýšení u jahod o 3500%. Takže to může mít obrovský dopad na tisíce zemědělských usedlostí, které jsou ve Španělsku, na jihu Francie, v Itálii a v Řecku. To si musíme uvědomit. A to, co jsem tady citoval, to, jsou, eh, to je dovoz, zvýšení dovozu, který by platil okamžitě. Za čtyři roky se tento objem ještě zvýší. Takže si musíme uvědomit, že podpis této dohody znamená, že řekněme, řekneme zemědělcům všude na jihu Evropy, můžete to pověsit na hřebík. A další věc, otázka cen a otázka respektování eh, celních, celních poplatků, celních pravidel. Kdy tady třeba v Perpignanu, kde to, kde to všechno se dostává do země, tak eh, často se to tam nesleduje správným způsobem, takže tam dochází ke skutečnému dumpingovému problému, kdy nedochází k zaplacení daní. Dále v úrovni fitosanitární, tady všechno to, co máme, pokud jde o kontroly, tak ty jsou slabé, nejsou systematické. Takže nám tu vzniká i fitosanitární problém. A pak takzvaný land grab grabbing – to znamená, že e, ta, ty pozemky se často stávají terčem investičních společností, ale není to v zájmu místních zemědělců. Jak, je to, jak jsou na tom zemědělci, rodinní zemědělci v konkurenci s těmi velkými podniky, které přichází zvenčí? Třeba tu byla zmíněna Azora, která vyváží 100 tisíc Eh, tu zeleniny, která vyváží také rajčata, vůbec nebere v, eh, v ohled na zájmy marockých zemědělců. A pak je tu také otázka pracovní síly. To je otázka, která je rovněž velmi ožehavá. Takže my jsme tady teď v situaci, kdy komise tady něco dojednala, aniž by o tom hovořila s parlamentem, protože takto zpravidla chodí. A to je stejný problém, který budeme mít s Mercosurem a s Kanadou, ale pro různé druhy produkce. Budeme nadále akceptovat situaci, kdy bude jenom parlament pasivně čekat na to, co rozhodne a co dojedná komise? Můžeme reformovat společnou zemědělskou politiku v zájmu zemědělců a spotřebitelů a všech evropských obyvatel, a nebo se tady prosadí pouze zájmy volného trhu. A proto já navrhuji, abychom v rámci také té zprávy pro mezinárodní obchod, abychom odmítli tuto dohodu, abychom změnili eh, pravidla pro budoucí jednání. George Lyon. Pan George Lyon a pak pan Danelis. Děkuji vám. Jen pár bodů většina z těch předchozích řečníků již řekla někr- některé věci, které bych také rád řekl. Ano, skutečně by stálo za to zeptat se komise, jestli stávající dohoda zahrnuje zá- západní Saharu. To je důležité si ujasnit. A pakliže ano, pak musíme pochopit, jak to je zprávy obyvatel západní Sahary, eh, jestli jsou zohledněna. Podobně jako další jsem znepokojen absencí o hodnocení dopadu. Tak jako u Mercosuru. Parlament nebyl informován, nebyl eh, a nemáme žádné dostupné hodnocení dopadů. Já bych zašel ještě dál. Bylo řečeno, že nemůže žádný být vypracován. To tedy nepřijímám. Můžeme vytvořit celou řadu různých scénářů, můžeme načrtnout různé, různé um, výsledky této dohody, ale musíme pochopit, jaké ty dopady mohou být. A co z toho Evropa může získat? Protože zatím to jasné není, zatím nevím. Žádné oficiální hodnocení dopadů neexistuje. Takže já se domnívám, že tento výbor, pane předsedo, by měl ze zásady trvat na tom, aby komise předložila hodnocení dopadů, abychom mohli přistoupit k nějakému racionálnímu rozhodnutí. Protože toto není jenom jedna z mnoha smluv, které se blíží. Je to nesmírně důležité, aby tento výbor s komisí jasně stanovil, jaký bude postup jaký bude pracovní vztah mezi těmito dvěma institucemi. Hodnocení dopadů je nutností, aby se zjistilo, jestli je to v zájmu Evropy nebo ne, nebo jestli to neodnesou zemědělci. Jestli se tady nesnažíme uzavírat dohodu za každou cenu, to by mi přišlo neakceptovatelné. Takže doufám, že tyto připomínky pomohou k tomu, abychom pokročili dál a zejména měli bychom velmi důrazně trvat eh, tváří tvář komisi na to, aby se provedlo hodnocení dopadů. Děkuji. Děkuji George. Danilis, a te Spiro. Děkuji, Georgi. Pan Danilis. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δύσκολο και Toto je nepochybně obtížná a ožehová záležitost, která je o to těžší, že nelze žádným způsobem ta ustanovení té dohody modifikovat z naší strany. Z hlediska právního a tedy pokud jde o západní Saharu, o tom se eh, teď vyjadřovat nebudu, ale očekávám nějakou odpověď komise. A souhlasím s tím, co se tu řeklo, a to, že nemůžeme přijmout postoj komise ve vztahu ke všem těmto citlivým otázkám ohledně zájmu, které se týkají i zájmu evropských zemědělců. A bude se to týkat i Mercosuru, Kanady a nyní Maroka. Byli jsme tu svědky nepřijatelných dohod. Ale my jsme byli někde na chvostu a jen jsme akceptovali to, co nám komise naservírovala. Ale to je citlivá záležitost, a to zejména za stávající ekonomické situace. Dohoda musí být hodnocena jako celek a ne na základě částí, to je pravda. Ale pokud jde o evropské zemědělce, evropské farmáře, zvláště ti, kdo produkují zeleninu a ovoce, tak jejich zájmy tady byly výrazně narušeny a náš postoj je tudíž velice, naše situace je tudíž velmi svízelná. Takže tuto dohodu vnímám jako příležitost podívat se na všechny tyto problémy, zaujmout k tomu defenzivní postoj. Musíme nalézt nějaké řešení, abychom zabezpečili také situaci našich zemědělců a pěstitelů. Musíme je hájit a tudíž musíme podpořit evropský zemědělský model. Nevím, jak by to bylo, jaké řešení by bylo politicky správné, politicky korektní, ale chtěl jsem každopádně vyjádřit svou obavu a také říci, že očekávám od komise ještě další odpovědi. Martin Děkuji, pan Martinosti. Äh, ano. V tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy v arabském světě dochází opravdu k zásadním změnám. A hovoří se, v, nebo možná, že jak si v budoucnosti budeme hovořit o konfliktech, o kterých se dnes nehovoří, nebo kdyby ty konflikty vypukly v minulosti, možná, že bychom se taky tomu všemu stavili trošičku jinak. Ale my tady nevyjednáváme na stejné úrovni, protože tady hovoříme o dovozech produktů, které nebyly vypěstovány na základě stejných norem, kterých se musí držet naši producenti, což je něco, na co bychom neměli zapomínat. Myslím si, že my jako představitelé evropských občanů, jako členové Evropského parlamentu, zde musíme zastávat stejně jak, jaksi zásadní postoj. Myslím si, že musíme být eh, kritičtí, protože pokud bychom nebyli kritičtí k této dohodě, tak by to mohlo mít eh, negativní dopady na ta- další takové podobné dohody v budoucnosti. To znamená, že tato dohoda je eh, velmi důležitá jako precedent pro všechny další dohody. Německá vláda Německé spolkové republiky se tomu vyjádřila a e, myslím si, že toto vyjádření bychom také měli e, vnímat trošičku kriticky. To znamená, že hovoří o tom, že tato dohoda přispívá celkově k liberalizaci našich trhů. A teď předáváme slovo paní Papastankos. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že všichni se v podstatě v tuto chvíli shodneme. Tady hovoříme o dohodě, která se týká velmi citlivých odvětví. Jedná se tady o zásadní sektory našeho zemědělství. A já si myslím ale, že naše schoda se musí zakládat také na naší zodpovědné práci. Myslím si, že všichni jsme si vědomi toho, že tato dohoda nevznikla z nuly, nebo eh, není to první taková dohoda, eh, kterou vypracováváme. Máme eh, dohody z roku 2003, které byly eh, rozšířeny v roce 2005 a v eh, roce 2007 a jsou to dohody, které se zabývaly rozšířením nebo jaksi těmi liberalizačními opatřeními pro zemědělské produkty. A teď hovoříme o dohodě, která i v tuto chvíli je platná, to znamená protokol z roku 2003. Možná, že to není nejlepší protokol, možná, že v roce 2003 2003 jsme udělali, něk, eh, udělali spoustu chyb, možná, že tady je spousta aspektů, které mohou být ještě zlepšeny. Ale myslím si, že při čtení toho nového návrhu bychom se měli zamyslet na tou ochranou klauzulí, měli bychom se zamyslet na dopady, které toto bude mít pro různá evropská eh, odvětví zemědělství. Tady hovořím hlavně například o výrobcích nebo o producentech eh, rajčat. Ale myslím si, že my jako členové Evropského parlamentu máme tu povinnost a jsme zodpovědní za to stavět se k, tomu, k takovéto věci kriticky. Protože tady hovoříme o kontingentech, o celních omezeních. A ve chvíli, kdy se stanoví například nějaká kontrola nebo kontingent, tak musíme zajistit, aby se tyto kontingenty a kontroly opravdu odehrávaly a splňovaly. To znamená ve chvíli, kdy se něco stanoví, jako například vstupní kalendáře, časové harmonogramy, kontingenty, tak musí být také dodržovány, protože tady hovoříme o velmi citlivé otázce. Musíme si také uvědomit, že tady hovoříme o, o obecné globální dohodě, která byla vypracována v rámci barcelonského procesu. A to je něco, na co nesmíme zapomínat a proto k té dohodě musíme přistupovat také více z globálního hlediska. Ale a opakuji, nesmíme zapomínat na velmi citlivý charakter některých produktů, kterých se tato dohoda týká a ne pouze eh, produktů, ale celých odvětví. A proto my jako Evropský parlament musíme eh, pracovat takovým způsobem, aby ty již nastavené systémy byly dodržovány. To znamená, že to je to v podstatě to nejzásadnější, co jsem k této otázce chtěla říci. Pan Papastankos. Eh, Děkuji. Eh, stručně. Já podporuji přístup pana Fontany a jsem eh, velice rád, že zpracování této zprávy dostal na starosti pan Bové z výboru INTA. A já určitě budu podporovat přístup pana Bového k tomuto tak citlivému tématu. My jsme, kolegové, zažili negativní dopady této dohody na produkty z jihu Evropy. A momentálně vidíme Eh, jak se to vlastně eh, vyvíjí. Prostě je třeba k tomu přistupovat rozumně. Tady jádrem této smlouvy by měly být, eh, mělo být vzájemné, měla být vzájemná liberalizace obchodu. Ta vzájemnost je tady důležitá. My jsme něco podobného zažili už eh, také u jiných aspektů mezinárodních smluv, které se týkaly zemědělských produktů. Také tedy se tam hovořilo o eh, rovných podmínkách, sociální dimenzi, dále ozelenění evropského zemědělství a tak dále. A já bych na závěr rád řekl toto. Eh, komise je strážcem zcela všeobecných evropských zájmů. A do toho spadají také zájmy evropského zemědělství. Nicméně, bohužel, komise, respektive eh, výbor pro mezinárodní obchod, jedná arrogantním způsobem, který jde vlastně proti demokratickým principům tohoto demokraticky zvoleného Evropského parlamentu. Pane Bove, já vám děkuji za to, co jste řekl. My musíme tomuto výboru vyslat velice pozitivní signál v tom smyslu, že není možné, aby porušoval své závazky. Kam Komise prostě musí eh, střežit společné evropské zájmy a to musíme připomenout. A já musím říct, že já osobně nebudu souhlasit s stanoviskem, který parlament přijme k tomuto, k této konkrétní dohodě. Prostě musíme říci ne, tak aby bylo slyšet signál, který vysíláme jako instituce. Je to otázka principu a hodnot. Grazie Giorgio, molto chiaro. Michel Dantene, poi McGuinness. Děkuji, George. Pan Dantan a poté paní McGuinness. Děkuji. Já chci jenom navázat na předchozího řečníka. Pokud jde o diskuzi o této zprávě, musíme především hovořit o metodě, o procesu, protože toto je zpráva, která se týká bilaterálních vztahů, jsou další, Víme, že komise chystá další. A mně se zdá, že se musíme připravit jakožto výbor na boj jak vnitřní, tak i vnější. Podívejme se, k tomu, postavme se k tomu čelem. Již jsme měli jednomyslné hlasování v rámci výboru a na plenárním zasedání a iniciativy INTA k celé řadě různých otázek. To znamená, musíme mít teď instituční diskuzi mezi námi, s kolegy z INTA, protože oni e, možná ještě nevidí dopady, které mohou být e, také dopady na další sektory a na venkov v Evropě. Já se připojuji k tomu, co bylo řečeno. Slovo od slova je nepřijatelné, aby e, komisař ignoroval tímto způsobem hlasování parlamentu na plenárním zasedání, ale který navíc ještě nám tímto způsobem eh, nás takto zapletá do diskuzí, o kterých nejsme informováni. Takže já vám chci říci a chci navrhnout, aby náš výbor svým způsobem schválil určitý způsob čtení těch návrhů, které nám budou předkládány, abychom zaujali určitý politický postoj, který bude znám celému parlamentu. A parlament má také kontrolní úlohu. A v tomto smyslu je e, potřeba a bylo by vhodné, kdyby náš výbor oznámil již nyní a inicioval určitý počet kontrol k těmto dohodám la parola, onorevole McGuinness. Paní McGuinness. Chair, and I will be brief because... Děkuji, pane předsedo. Vezmu to opravdu stručně, poněvadž eh, kolegové hovoří velice zhodně. Takže eh, Komise se prostě rozhodne, že uzavře smlouvu o obchodu, my se to zvíme ex post a Eh, pak se to po nás se jenom odsouhlasí, tak je to běžné v případě Mercosuru, ale já myslím, že v této debatě eh, musíme hovořit jako Evropané, to znamená, že zájmy farmářů na jihu Evropy se samozřejmě týkají také mě a mých konstituentů. My v tomto výboru reprezentujeme všechny sedláky v Evropské unie, a musí nás zajímat dvoustranné dohody, tyto mezinárodní dohody, které nejsou řádně vyhodnoceny, pokud se týče jejich dopadu. My se snažíme ozelenit naši vlastní zemědělskou politiku, ale nezeleníme dvoustranné mezinárodní dohody. Takže já můžu jenom zdůraznit to, co už tady řekli předřečníci. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, toto téma je velice obtížné. Poslanci Evropského parlamentu zatím mohli pouze říkat, že nesouhlasí to s tím či oním stanoviskem Evropské komise, ale neměli jsme v podstatě žádnou zodpovědnost. Nikdo od nás nechtěl konkrétní rozhodnutí. V tomto případě ovšem po Eh, Lisabonské smlouvě, je to úplně jinak. To my neseme zodpovědnost eh, vůči rolníkům v EU za přijímání rozhodnutí. Čili máme určité obavy. Za prvé, dá se mít podezření, možná téměř jistotu, že tato dohoda negativně dopadne na rolníky v EU. Za druhé, nemáme žádnou garanci toho, že dovážené zboží podle této smlouvy přinesou nějaké výhody pro spotřebitele. A vidíme, že to je skutečné, eh, skutečná hrozba, souvisí s jakostí těchto výrobků a s, podmínek, s podmínkami jejich vzniku, čili kdo to produkuje a za jakých eh, produkčních podmínek. Dále můžeme konstatovat, že v souvislosti s touto dohodou budou mít největší výhody ty firmy, které tam budou hrát roli prostředníků, poněvadž eh, budou fungovat eh, v rámci dlouholetých smluv a to znamená, že rolníkům přímo na místě to v Maroku nijak nepomůže. Jestliže máme tolik pochybností, tolik obav, Myslím si, že náš výbor, ale také eh, Evropský parlament nemůže podpořit takovou smlouvu, poněvadž nemáme žádný, žádný vliv na eh, uplatňování této smlouvy a jenom vezmeme na sebe spolu zodpovědnost eh, za smlouvu, která už byla dohodnuta mimo nás. James Nicholson, a teda parola. James Nicholson, děkuji pane předsedo. Já s velikým zájmem tomu, čemu naslouchám, také komentářům z jižní eh, části Evropy. A já musím říct, že pár těch obav eh, sdílím. My máme problém v tom, že tedy si máme říct tady ano nebo ne k této smlouvě. Ale problém je, že my si prostě z toho nemůžeme vybrat to, co se nám líbí a zapnout to, co se nám nelíbí. Takže já souhlasím se všemi, nebo s ostatními, v tom, že toto není moc dobrý nápad, tedy tato smlouva, a zdá se, že eh, komise eh, má velice ráda takovéto dvoustranné dohody. Takže my jako výbor bychom měli sformulovat určité principy, podle kterých budeme rozhodovat. A já jsem velice rád, že pánové Bové a Fontána se toho ujali i jako spravodajové. A určitě souhlasím s eh, Georgem Lyonem, že potřebujeme posouzení dopadu. Prostě nemůžeme eh, do budoucna jenom odkývat všechno to, co nám komise předloží. Eh, a také souhlasím s tím, že pokud eh, nebudeme eh, mít pracovní vztahy s výborem eh, INTA, tak dojde ke srážce, poněvadž skutečně tady máme určité problémy, které se dotýkají zemědělství v celé 27. a přitom ty zájmy nejsou brány v úvahu. Děkuji. Myslím si, že vaše připomínky byly velmi zajímavé a já bych rád doplnil ještě jednu věc. A ta má co dočinění s tím, co jste říkali o metodě. Je pravda, že dohoda, kterou podepíšeme s Marokem, ta bude dohodou, kterou budeme poté také podepisovat s Tunisem a tak dále a tak dále. Eh, to znamená, že tuto chvíli možná já bych řekl, eh, že dáme slovo panu Clarkovi, aby odpověděl na připomínky vás. Děkuji, eh, pane předsedo. Já, jsem, já tedy požádám, aby kolegové z oddělení pro zahraniční činnost eh, vám zodpověděli otázky, které tady zazněly k otázkám eh, západní Sahary. Já nyní mohu stručně odpovědět na některé z těch eh, podstatných bodů a otázek a obav, které tady zazněly. A já vím, že 14. února proběhne širší debata, jakmile zpravodajové budou mít hotové svá stanoviska a budeme se moci pobavit také o podstatě, tvrdých faktech a číslech. Nicméně, eh, to, co chci říct, je, prosím, berte jako eh, první reakci na to, co zde dnes odpoledne zaznělo. Souhlasím s těmi, kteří eh, řekli, že je třeba tuto dohodu posuzovat celkově, nikoli pouze její části. A určitě souhlasím s tím, eh, že tato, tento eh, výbor se správně zajímá o to, zda tato dohoda podporuje zájmy hm, naše exportní a zemědělské a také zda je v souladu eh, se zájmy lidí eh, u našeho chudšího souseda, tedy Maroko a jižně od Maroka. Pokud se týče rozsahu této smlouvy, musím říci, že že je to smlouva poměrně skromná podle toho, co postihuje. Myslím, že je důležité, abychom se zde opírali o fakta a podle toho tedy posoudili, zda tato smlouva je přijatelná nebo ne. Tak zaprvé eh, stavíme na stávající smlouvy, která platí už zhruba 10 let. Tato smlouva v souladu s politickým rámcem pro Středomoří jde o krok dál v tom, že dochází ke vzájemné liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty. Nicméně nejde tady o volný obchod mezi EU a Marokem. Je to daleko skromnější krok. Na straně EU touto novou smlouvou nadále eh, liberalizujeme naše exporty a sice jdeme tedy, pokud se týče importu z Maroka, jde to z 30% na 55%. To znamená, nejde v žádném případě o zcela eh, volný trh, zcela volný prodej marockých eh, produktů u nás, čili jdeme z 30% na 55%. Na marocké straně ta současná smlouva otvírala 14 dovozu evropských zemědělských eh, produktů. A nyní jde o otevření na 70 Má to jít tedy v postupně pokrocích eh, eh, během deseti let. To znamená, že za deset let 70 evropských produktů bude mít volný přístup a 55 marockých v Evropě. Takže e, e, skutečně e, je to otevření asymetrické, ale liberálnější strany marocké. Kolegové se tady zmiňovali o rajčatech, což je skutečně citlivý sektor a je třeba to vidět opět v souvislostech. Nabízím tato fakta. Evropská unie v této dohodě nabízí, aby se zvýšil přístup o 52 tisíc tun pro marocká rajčata a bude to během čtyř let. To znamená, že to bude celkem 285 tisíc tun, to, to, bude, to je tedy to, eh, ta liberalizace, to mír, čili je to je to eh, v podstatě eh, skromné eh, zvýšení a jenom posílení stávajících, stávajících toků. Čili je to 52 tun, přičemž naše produkce je 8 milionů tun, pardon, 52 tisíc tun versus 8 milionů tun, to znamená, že otvíráme 0,6 desetin procenta našeho trhu s rajčaty a mm, proto si myslíme, že posouzení dopadů eh, v podstatě není možné provést vzhledem k tomu, jak malý objem to představuje. Jak jsem řekl, eh, probíhá další debata, nebo bude probíhat další debata. Bylo by dobré, kdyby se odvíjela od těchto faktů a já se velice rád setkám s koordinátory různých skupin, eh, což vlastně už začalo, abychom tyto fakta a čísla prošly. A ještě tedy k dalším bodům požadavky SPS. Tato dohoda v žádném případě e, neustupuje, nezměkčuje evropské normy a standardy pro SPS. E, nadále to e, zůstává stejně tak, jak to bylo dohodnuto dříve ze strany Maroka a nadále existuje možnost konzultativního postupu v případě, že budeme mít pocit, že něco není v pořádku. Máme tam také samozřejmě pojistky, eh, které nám umožní eh, zasáhnout v případě, že nastane jakékoliv narušení tohoto obchodu. A pak ještě další věc, eh, někteří poslanci vyslovili obavy z podvodných aktivit, dovozců a vývozců. V roce 2007 eh, toto zkoumal OLAF, byl to eh, podezření na podvody právě v ovocnářsko-zinářské oblasti, tedy v tomto obchodu mezi EU a Marokem. A bylo zjištěno, že došlo pouze k podhodnocení eh, hodnoty o 300 tisíc eh, eur, což je tedy velice malá částka vzhledem eh, k objemu obchodu. Takže tolik pár vstupních čísel a faktů, které myslím, že uvádějí tuto dohodu do správného kontextu. Ale jak jsem řekl, velice rád budu absolvovat debaty s vámi, s kýmkoliv z vás eh, k této smlouvě. A pokud dovolíte, rád bych ještě požádal paní Jansen, aby mě doplnila ještě pár slovy k západní Sahaře. Děkuji. Děkuji velmi stručně, protože máme již velké spoždění. No, děkuji pane předsedo. Vyjádřím se dosti stručně. Tato otázka, to znamená dohoda o zemědělské liberalizaci, jestli platí nebo neplatí pro západní zahoru. Na první pohled je to jednoduché, ale ve skutečnosti je to složité. Existuje právní vztah mezi touto dohodou a asociační dohodou, která vstoupila v, břez, v platnost březnu 2010 a v článku 16 se předpokládá, že eh, společenství a Maroko postupně za, eh, provede liberalizaci zeměděl, pro zemědělskou produkci a rybolovnou produkci. A v rámci toho tato dohoda, která se teď projednává v parlamentu, byla komisí uzavřená v, roce, v prosinci 2009 a která takto chce modifikovat asociační dohodu a nahradit některé, určité množství protokolů a nahradit určitý počet článků. V asociační dohodě eh, odkazujeme pouze na Maroko. Není tam vůbec žádný odkaz na západní Saharu. Totež platí i o té dohodě o liberalizaci zemědělského obchodu. A de facto je Maroko považováno za administru, eh, administrativní eh, mocnost nad tímto eh, územím, které je považováno za autonomní. A, a podle eh, právního posudku z únoru 2002 a na základě mezinárodního práva aktivity týkající se přírodních zdrojů této mocnosti, která hraje roli správce, nejsou nelegální, pokud nejsou prováděny na úkor zájmů a um, um, přínosu a e, práv tedy obyvatel tohoto území. To znamená, že v případě respektování mezinárodního práva je to v souladu. A ani asociační dohoda, ani ta dohoda o liberalizaci nepředpokládá žádná konkrétní pravidla týkající se označování produktů z hlediska tedy označení jejich původu. Děkujeme, děkujeme představitelce Evropské komise. A v tuto chvíli předáváme slovo panu Fontánovi, aby uzavřel tuto debatu, protože máme ještě spoustu dalších bodů na našem programu. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji také vám všem za všechny vaše připomínky a doufám, že budu moci počítat s vaší spoluprácí eh, při práci a vypracovávání zprávy. Doufám, že také od všech z vás dostanu příslušné informace a údaje. Pane Tabač, můžete odejít. Tak, jsme u bodu 7, dohra mezi Evropskou unii a Švýcarskem ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Pane Tabači, máte slovo. Já doufám, že tato dohoda která by měla být uzavřena mezi Evropskou unii a Švýcarskem, nevyvolá tak živou debatu, jako tomu bylo u dohody s Marokem. Protože to není de facto nová dohoda. V roce 2002 byla už uzavřena dohoda mezi Evropskou unii a Švýcarskem za účelem ochrany zeměpisných označení a označení původu Evropské unie i Švýcarska. A výbor INTA ještě nevypracoval svoji zprávu, my jsme však naší již napsali. V této zprávě doporučuji výboru pro zemědělství, aby schválil návrh komise k uzavření nové dohody se Švýcarskem za účelem ochrany zeměpisných označení a označení původu. K tomu mám pouze dvě poznámky. První poznámka. Dobře víme, že jsme již přijali tu zprávu o politice jakosti a jsme v procesu přijímání spolu s Evropskou radou za maďarského předsednictví legislativu o ochraně původu či označení původu. A já tudíž doporučuji, abychom po přijetí nové legislativy o politice jakosti, abych komise revidovala tuto dohodu, to znamená, aby ji sladila s novou evropskou legislativou. I, a aby tomu přizpůsobila i tuto, tu, tuto dohodu se Švýcarskem. Druhá poznámka za zemědělský výbor databáze nejsou dostatečně přes, přesné. A to, co tam je, to znamená příloha, neodpovídá aktuální situaci a ty některé položky, které tam jsou, je Bakus například ty představují situaci ze září 2009 a proto zemědělský výbor předkládá eh, návrh, kdyby tyto databáze měly zapracovat nové označení původu a nové produkty, které se těší eh, zeměpisné ochraně. Takže já doporučuji, abychom za zemědělský výbor s těmito dvěma připomínkami či výhradami, abychom eh, tedy přijali uzavření nové dohody se Se Švýcarskem. A ještě závěrem drobná informace. V průběhu let se konaly určité rozpravy mezi Švýcarskem a Franciem a eh, Francií a Švýcarskem a Rakouskem, které se vyřešily na základě té předchozí dohody o ochraně zeměpisných označení. A pokud tyto konflikty vyřešeny byly, tak teď žádné další neexistují. Děkuji vám za pozornost. Molto bene, grazie all'onorevole Tabagi. Adesso... Děkujeme, pane Tabagi. Pan Clark bude hovořit jako další, pokud by někdo jiný se nepřihlásil o slovo. Pane Klarku. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že lze bezpečně říci, že tato dohoda je méně kontroverzní než eh, ta, kterou jsme projednávali. Na tož pak ten Mercosur, který se teprve blíží. Děkuji poslanci Tabadžimu, panu Tabadživu za jeho stanovisko my bereme potaz všechny ty připomínky, které učinil. Tato dohoda samozřejmě nezahrnuje víno a lihoviny, protože ty jsou již uceleně zpracovány ve stávající dohodě, která je pravidelně aktualizována a upravována, tak aby byly vína a lihoviny aktualizovány toto zahrnuje všechna zeměpisná e, označení půdu, kromě vín a lihovin. A vzhledem k významu, který klade Evropská unie na zeměpisná označení jako důležitý prvek naší jakostní politiky, je tato, e, tato dohoda, která poskytuje plnou ochranu, velmi důležitá. A já doufám, že výbor jí dá své požehnání. Děkuji. Shasba, vuoi aggiungere qualcosa? Onorevole Tabaci, no? Benissimo. Někdo by chtěl něco dodat? Pane Tabači, ne? V tom případě lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. února, to znamená pozítří, a poté se pokusíme odsouhlasit tuto dohodu co nejdříve. Přejdeme teď k bodu 3 našeho pořadu jednání Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty. Jinými slovy nařízení o jednotné společné organizaci trhu. Dámy a pánové, začneme prezentací Evropské komise v souvislosti s návrhem na zjednodušení a Eh, harm, vyšší harmonizaci se Světovou obchodní organizací. Eh, tady máme co dočinění se novými postupy. Hovoříme tady o delegovaných aktech nebo jinými slovy aktech v přenesené pravomoci podle článku 290 a o prováděcích aktech eh, podle článku 291. Takže toto je ta logika, podle které musíme dále pracovat. O tom jsme hovořili už v prosinci. Komise předkládá návrh, který je e, trošičku komplikovanější. E, v souvislosti s tedy s novým financováním společné zemědělské eh, politiky. Co se týče Světové obchodní organizace, tak tady se hovoří o článku 43.3. Tady se jedná o postup, v rámci něhož eh, rada přijímá rozhodnutí, na nich se podílel také Evropský parlament. To znamená, že je to komplexní otázka, jak z institucionálního hlediska, tak také z politického. A myslím si, že naším úkolem je teď trošičku podívat se na tu právní dimenzi tohoto návrhu. A v tuto chvíli hned předávám slovo panu Urkadovi, aby nám k tomu něco řekl. Thank you, Mr. Chairman, Mr. De Castro. Děkuji, pane předsedo, pane De Castro. Jsem rád, že zde mohu být s vámi v této eh, v této budově, zdá se, v této nové budově, to znamená, že eh, máte tady skutečně dobré zařízení, lepší než komise, ale o tom to dnes není. Eh, já dnes provedu úvod do tématu, ale já si myslím, že mnozí z vás o tom už leco svíte už bylo řečeno, že jste se pokusili předložit určité návrhy eh, k sladění a eh, v letos eh, vlastně to budeme sladěvat ve velkém. Má to více než 300 stran, 300 článků a řadu příloh. Ale abychom to zjednodušili, tak to vlastně znamená, abychom měli single CMO prostě součástí Lisabonské smlouvy. To znamená, že pokud eh, by se šlo tím eh, komitologií, všechny výbory, kvalifikovaná většina nebo systém eh, regulačního postupu, kde opět musí být kvalifikovaná většina pro, čili my se to snažíme Eh, de facto překročit a dostat se do lisabonského režimu. Proto si myslím, že eh, tento návrh by měl být projednáván eh, jako návrh naléhavý. A to z toho důvodu, že je tady různá řada všelijakých podmínek. Odpovídá to na volání po přehlednosti, single CMO. Toto bylo přijato mm, teprve v roce 2007 eh, z reformy, potom v roce 2008 eh, vyšla řada úprav, potom jsme měli v roce 2009 ten takzvaný health check a eh, de facto jsme se dostali do eh, džungle různých článků, což je výborné prostředí pro právníky, ale eh, pro nikoho jiného. Prostě člověk se v tom nevyzná. Pro nás jde tedy o to, abychom eh, to skonsolidovali v nějakou strukturu, která bude prostě přehlednější. Toto je důležitá věc. A samozřejmě do toho vstupuje také transparentnost, tento prvek. Zjednodušení a transparentnost, toto je de facto cílem toho, co tady děláme. Dále je tady nutnost eh, uvést eh, do skutečného fungování Lisabonskou smlouvu a to je ta složitější část toho, co tady děláme. V této souvislosti musím zdůraznit, že komise trvala na tom, aby nedocházelo k žádným přesunům pravomocí, pokud se týče toho eh, rozsahu, jaký, jaký má komise dnes. My nechceme získat pro komisi více prav, pravomocí. Komise má sice moc ráda, ale to není předmětem toho, co zde děláme. Jde jednoduše a prostě o e, úpravu legislativy v salonskému rámci. A to znamená, že tady pracujeme se sekcemi Lisabonské smlouvy, které zase nejsou až tak úplně jasné, nebo že by se vysvětlovaly sami. Já jsem eh, nebyl eh, na konventu, kde se toto sepisovalo. Eh, člověk se dneska diví, jak oni vlastně něco takového mohli vymyslet. Ale to už prostě je minulost. My to tady dneska máme. Je třeba to nějakým způsobem uvést v život. A to znamená, že eh, musíme se tím nějak prokousat, pokud možno pečlivě, eh, tak aby ta delegovaná pravomoc v tom či onom postupu eh, rozumným způsobem fungovaly. Jde o provádění aktů a delegovaných aktů. A v rámci toho provádění aktů, tedy prováděcích aktů, což je jasný postup, musí být tedy kvalifikovaná většina proti, to je ta blokační většina a to celkem jako je jasné, to všichni znají. A v rámci tedy těchto prováděcích aktů existuje také možnost, aby komise sama, tak jako dnes, aby sama rozhodovala. Tady hovoříme o aplikaci různých redukčních koeficientů na kvóty nebo stanovení dovozních cel, což vlastně děláme prakticky každodenně. Čili to všechno by mělo zůstat eh, v rukou komise bez eh, nějakých dalších výborů. No a pak tady máme delegované akty, které by měly eh, být úpravy, které nejsou podstatného charakteru, úpravy toho výchozího aktu, které nejsou eh, eh, závažného charakteru, tak, aby byl k dispozici jakýsi obsah, který může upravit ten původní obsah, čili to je v podstatě jakási uh, kvazi legislativní pravomoc. A samozřejmě, že to je poněkud že to se potom bude realizovat v tom základním aktu. Čili základní akt, Rada Evropský parlament, delegovaný akt eh, s těmi různými kontrolními prvky mezi radou a parlamentem. A třetí je potom komitologie, což je jakási eh, semi řídící eh, pravomoc. Takže a když rozhodujeme, co platí pod eh, prováděcí akty a delegované akty, tak eh, my se zde musíme snažit co nejlépe to, jak si interpretovat, do které kategorie, která věc spadne a my jsme možná byli příliš opatrní v tom smyslu, že eh, kdykoliv jsme byli na pochybách, tak jsme vždycky volili delegovaný akt. Takže my jsme na té straně bezpečné eh, se snažili držet v tom, abychom nepřekročili eh, ty článek 209, 291 o těch eh, prováděcích aktech. Podle delegovaných aktů víme, že eh, tady může komise eh, rozhodovat sama, ovšem samozřejmě další instituce, rada i parlament mohou spochybňovat tyto akty a to delegování může být staženo nebo může být časově omezeno nebo taky časově neomezené pokud je eh, časově omezené, tak se může také tichou procedurou obnovit a tak dále. Čili je tady řada různých praktických elementů, kde se tedy vyvinulo určité chápání, jak to má vypadat a hm, pak se to jaksi usadilo formálně. Eh, E, nicméně e, to, že komise někde rozhoduje sama, tak to ještě neznamená, že by to komise takhle vždycky přála, poněvadž e, jestliže to tak je, tak my můžeme se dostat do situace, přičemž v něčem rozhodujeme sami a pak jsme jakoby na otevřené moři a můžeme mít napadení z kterékoliv strany. A proto má tedy smysl provádět expertní konzultace a to by se týkalo expertů z členských zemí a z parlamentu. Nyní je na parlamentu, aby sám rozhodl, jak se to bude realizovat na straně parlamentu. My určitě vám nechceme eh, nějak radit, kromě toho, že bychom řekli, že by nám tedy vyhovalo, kdyby Eh, to bylo na úrovni sekretariátu parlamentu a případně ti experti, aby, aby měli podobnou, eh, podobné postavení. Cílem této konzultace samozřejmě je to, aby materiál, eh, aby ten, ten důležitý prvek, o kterém se rozhoduje, aby byl skutečně pevně rozhodnut. A také, a to je trošku političtější aspekt. Eh, jde o to, abychom se vyhnuli situaci, kdy rada nebo parlament mají pocit, že prostě eh, musí tvrdě zakročit proti. To znamená postavit se do eh, opozice, případně použít ten nejtvrdší krok a to je stažení toho delegování samozřejmě, že není v zájmu nikoho, aby se k tomu sahalo. My prostě potřebujeme jakýsi operativní systém mezi parlamentem a komisí, tak aby eh, tyto delegované akty eh, mohly prostě fungovat, eh, tato, toto delegování legislátorem na komisi. Čili tolik ta úplně obecná myšlenka toho návrhu na rozdělení pravomocí mezi delegované akty, základní akty, prováděcí akty. No a teď se dostávám k problému, o kterém jste hovořil vy, pane předsedo, a to je ten ožehavý, ta ožehavá otázka článku 43 odstavec 3. Já nevím, kde se ten článek vzal, ale opět tedy mm, já a kolegové jsme byli zapojeni do těch debat a já, kdybyste se mě nezeptali, tak bych prostě řekl, že by bylo nejlepší, kdyby takový článek neexistoval. A to samozřejmě už dneska nemá smysl takové úvahy, protože eh, tento článek je realitou a my ho prostě musíme nějakým způsobem eh, oživit. Je to kostra, která vypadla ze skříně a my ji teď musíme prostě oživit. Je to možná jakýsi eh, jakési echo minulosti, kdy jsme každý rok vyjednávali ceny, stanovali kvóty a tak dále. Takže prostě možná tak nějak to vzniklo. Nicméně něco tady je a my jsme se pokusili udržet určité, většinou interpretaci, kde jde o to. Eh, Lisabonská smlouva chce hlavně pro zemědělskou politiku to, aby se zde uplatňovalo spolurozhodování. A jestliže toto je princip, pak eh, můžeme třeba eh, říci, že parlament eh, nebude rozhodovat o mléčných kvótách, cukerních kvótách a tak dále. Prostě tyto zajímavé a klíčové prvky Eh, organizace cukerního trhu nebo eh, mlečného trhu, to nejde. A tak my říkáme, tak moment, to eh, musíme nějakým způsobem, způsobem upravit. Ale upravit tak, aby aby byl respektován duch smlouvy, ale aby zároveň to prostě nezasahovalo do té politické stránky. A proto jsme tady vypracovali seznam případu, kdy chceme, aby legislativa uplatňovala článek 43 takovým velice opatrným, inteligentním způsobem, kde třeba můžeme eh, pomoci s soukromému skladnění másla nebo e, e, nějakých e, krmiv a podobně. To jsou, to jsou v podstatě takové ty méně důležité prvky, nepodstatné prvky společné zemědělské politiky. My jsme se prostě snažili nějakým způsobem vyrovnat tady s tímto článkem 43.3. My tady ten návrh tady skutečně bude předložen a my jsme se prostě snažili nějak vyrovnat s tím, co jsme v té Lisabonské smlouvě našli. A v podstatě to je asi eh, jádro toho, co jsem tady měl říct v této souvislosti, v tomto stádiu. My jsme, eh, máme zájem na tom, aby tento návrh byl přijat co nejrychleji. Proč? Protože dnes fungujeme v systému single CMO a to znamená, že eh, tady platí také je podle starého systému. Ale my do toho nepůjdeme dřív, než tento návrh bude přijat. Z tohoto důvodu eh, vás žádáme, abyste co nejrychleji projednali tady tuto věc. A než eh, to zakončím, existují taky návrhy k marketingovým startendům, eh, kvalita balení, eh, balení mléka a tak dále. Prosím vás, toho si teď nevšímejte. Toto se bude projednávat potom u jiných návrhů, které byly nebo budou předloženy. Takže my jsme si to prostě proto snažili takovýmto způsobem rozdělit, abychom se mohli soustředovat na to sladěvání. Takže eh, já tedy eh, na tomto základě prosím, aby to parlament projednal. Eh, Dobrá, děkujeme. Děkujeme, pane Ugare, za vaší prezentaci v našem výboru a rád bych také poděkoval panu komisaři, protože jak jsme si mohli vyslechnout, tak tato snaha o rovnováhu mezi akty přinesené pravomoci a mezi prováděcími akty je něco, na čem nám také hodně záleží a co budeme eh, podporovat. Samozřejmě, že musíme být opatrní a jsme rádi, že nám někdo bude také pomáhat, bude nás v tomto podporovat. Děkuji tedy za vaši prezentaci a my se samozřejmě budeme snažit o co nejrychlejší postup, tak abychom v červnu mohli již do této otázky vnést trošičku více světla. My samozřejmě máme trošičku bavy z toho, že rada na takovém rychlém postupu příliš velký zájem nemá. My nicméně se budeme snažit o co nejrychlejší pokrok. Eh, akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty jsou pro nás důležité. Jeden druh těchto aktů zajistí, že Evropský parlament bude hrát důležitou roli nebo stále důležitější roli, ten druhý ne. To znamená, že my se musíme snažit o co nejlepší přizpůsobení nebo o co největší soulad s Lisabonskou smlouvou. Koordinátoři v tomto výboru se tímto tématem také zabývali a budou se snažit jít tím stejným směrem. Následující reformy budou mít samozřejmě dalekosáhlé dopady. Pomoc, o kterou jsme komisi požádali, spočívá jaksi v poradě nebo v radě nebo asistenci pro to, abychom mohli postupovat co nejrychleji, ale jak říkáme, je možné, že nepostupujeme dostatečně rychle právě protože na tom rada nemá zájem. Pan, paní Klás. Děkuji. Pane předsedo, vy jste teď velmi dobře zdůraznil to, že tady máme velmi důležitou zprávu, která se týká velmi důležitých a zásadních věcí. Já to vidím stejně. Eh, já bych také poděkovala eh, komisi za její prezidenty, eh, panu představiteli Evropské komise. Já mám ještě pořád spoustu otázek, které se týkají prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci. Tady je to třeba ještě hodně vyjasnit. Je to důležité pro náš výbor. Jde o to, aby opravdu Lisabonská smlouva splnila ten svůj cíl, to znamená, aby Evropský parlament měl i větší roli právě v oblasti zemědělské politiky. Samozřejmě, že jde o zjednodušení to také a s tím všichni eh, souhlasí. Pan Ulgar hovořil také o tom, že tady jde o velký balíček, eh, spousty nařízení a potom jednotlivých aktů. A já jsem již eh, v minulosti hovořila, že potřebujeme technické zjednodušení eh, tak abychom jednoduše byli schopni bez problémů najít eh, na internetu ty všechny dokumenty a akty, které budeme potřebovat. To znamená, abychom pomocí jednoho čísla došli k tomu aktu, který chceme. Co se týče těch delegovaných eh, aktů, aktů přenesené eh, pravomoci, tak tady na pořadu budu jednání bod 3 a 4 se vlastně zabývají tím stejným tématem. To znamená, o co jde u těchto aktů? Samozřejmě Evropský parlament v rámci delegovaných aktů, a o tom se již hovořilo, se Evropský parlament snažil o zdůraznění nebo zvýšení své viditelnosti a role. Ale já se ptám, eh, kde je parlament ve chvíli, kdy se hledají nějaká rozhodnutí, ve chvíli, kdy jde opravdu o opravdové převzetí odpovědnosti, protože komise hovoří o tom, že jde o to, abychom se postavili za to, co chceme, ale Eh, co se týče té politické zodpovědnosti, tak tu přebírají členové eh, tohoto parlamentu a to je velmi důležité. Myslím si, že bychom se opravdu měli snažit a myslím si, že my se také snažíme a pracujeme na tom, aby aby došlo opravdu k co největší vyváženosti. Komise pracuje, my také musíme pracovat samozřejmě. A to e, platí samozřejmě jak pro aktiv přenesené pravomoci, tak pro prováděcí akty, protože to jsou komplikovaná témata, o velmi brizantní témata. E, a e, já jsem se v právě v té další zprávě na to podívala, protože tady jde o různé věci, jako o, o financování, e, výdaje, o přepracování zásadních struktur v členských státech a já se ptám, jak se do těchto procesů může zapojovat Evropský parlament. A já vím, že eh, v Evropské radě členské státy kladou tu stejnou otázku, to znamená, jakým způsobem se oni mohou podílet na těch rozhodovacích proces, procesech, jakým způsobem tedy se oni mohou zúčastnit toho procesu nebo být právě přitom, když se tato rozhodnutí vypracovávají. Myslím si, že bychom tady měli být velmi opatrní. Myslím si, že bychom neměli dopustit to, aby eh, v podstatě všechno dělala komise, protože ten, kdo si dává tu eh, práci, ten, kdo pracuje, tak ten je také tím, který přijímá to konečné rozhodnutí. Já eh, s vámi paní Klasen zcela souhlasím. Protože my jsme teprve začali přeskumem. Uh, to znamená, že uvidíme, k jakému závěru dojdeme. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom v každém případě zastávali pozitivní postoj. Ehm, souhlasím také s panem Ulgerem s tím, v souvislosti s tím, co řekl o článku 43 odstavec 3 to znamená, aby v tomto článku v podstatě eh, tento odstavec neexistoval. Myslím si, že to není úplně nejšťastnější eh, situace s tímto článkem v tomto eh, znění. Myslím si, že tady bychom opravdu měli hovořit o těch jednotných CMOs a zohledňovat je. Co se týče této zprávy, tak je důležité podívat se na aktiv přenesené pravomoci a na prováděcí akty a využít jejich potenciál, tak aby došlo k těm změnám, které si přejeme. A pokud se v tuto chvíli někdo další nehlásí o slovo, já nevím, jestli pan Ulgar chce k tomu ještě něco eh, dodat. Chcete něco říci? Ano, pane předsedo. Jen pár konkrétních příkladů, protože toto je riziko, jak eh, říkala paní Klás, když hovoříme o skladování, tak teď je tady hodně politiky v tom a jak můžeme provádět tedy naší pluralitní kontrolu. A ono to není tak jednoduché, protože pak v podstatě každodenně se musíme eh, potýkat s takovouto debatou, ale já myslím, že to není vaše mise vaší eh, misí je, vaším kolem je, aby když je nějaká citlivá otázka, která by mohla mít politické dopady, abyste mohli zasáhnout. Takže když se hovoří o aktech s přenesenou pravomocí, o těch delegovaných aktech, to by měla být výjimka. Protože to je způsob, jimž dáváme najevo, tedy my jakožto komise, tu určitou míru bdělosti. A že se nesnažíme dělat něco, co by bylo neobhajitelné, ať už z ekonomického nebo politického důvodu. Čili vy byste eh, měli využívat své pravomoci tak, abyste se mohli koncentrovat na politicky citlivé otázky které by mohly vyvolávat debatu mezi vaš, vašimi voliči. Ale obecné pravidlo je, že tohle je prostě standardní postup, standardní proces. Mám akorát, že z toho řídícího výboru máme regulační výbor, ale neměla by to být, ne, ne, není to revoluce. To ne, není to káhyra, není to nový režim, ale pouze přechod z jedné vlády k druhé, ale bez jakéhokoliv převratu. Ale když se zabýváme třeba intervencí článek 31 na stránce 56 návrhu dokumentu 5084 ne, dokument 2010 385, tak tam je článek 31. A jenom jako příklad. Tam se hovoří přesně o těch delegovaných aktech a hovoří se tam o eh, kritériích u produktů, které jsou kupovány na základě veřejné intervence. Co to znamená? Že musíme pak stanovit nějaký požadavek třeba u obilovin z hlediska minimální váhy, z hlediska obsahu proteinu. To jsou všechno běžné věci. Může v tom být politika, když říkáme, no tak podívejte se, u protein, u pšenice musí být 14%, aby si to zasloužilo intervenci. No pak moc intervencí nebude, protože žádná pšenice to nesplní. Ale hovoříme o 11%, což je obecné pravidlo. Pak máme nějaké eh, snížení nebo slevy, nebo něco na to v případě, že ta eh, úroveň není splněna. A pak máme eh, ty implementační pravomoci, prováděcí pravomoci, a to je o harmonizaci. Snažíme se zajistit, aby existoval harmonizovaný přístup mezi členskými státy. Hovořím tady o článku 32, opět ve vztahu k intervencím. My tímto postupem chceme, aby byly stanoveny metody, které stanoví způsobilost těch výrobků, to je opět, nebo těch produktů. To je opět běžný postup. V tom není e, moc politiky, jestli vůbec nějaká. Jistě, jsou tam určité, mohou tam být politické prvky a jsou tam určité věcné záležitosti, ale když vykonáváte svou pravomoc, Měli byste se zaměřovat na to, co je opravdu podstatné, ne na každodenní eh, provozování toho systému. Pak jsme měli příklad 43.3. K tomu nemohu než opakovat, že to budeme používat mírným způsobem. Ale tak jako tak to bude předmětem samostatného návrhu parlamentu a radě, čili legislativním orgánu. A vy budete mít opět příležitost Eh, doufám tedy <laughs> s tím souhlasit. Já mám dojem, že tohle do určité míry není diskuze s komisí, spíše diskuze s radou. Eh, Děkuji. Já vám mohu uvést určitý banální příklad. Příští týden budeme hovořit o návrhu z rady o té krizi v oblasti vepřového eh, masa eh, a to je citlivá záležitost a chceme, eh, aby v budoucnosti do toho byl zapojen i parlament. Ovšem, samozřejmě, chceme, chceme se držet stranou těch, jak říkáte, každodenních běžných záležitostí. Nechceme brzdit implementaci. myslím, že začátek je slibný, snad to bude fungovat rychle a pak eh, požádáme komisi o asistenci v tom, aby tlačila radu k tomu, aby se rovněž pohybovala, eh, aby rovněž postupovala rychle. Můžeme přijít k bodu 4, což je podobné. Vítám tady eh, pana Longo. Jde tady o změnu nařízení 1290 2005 o financování společné zemědělské politiky, kterým se ruší nařízení Rady 165 lomeno 94 a 78 2008. A zodpovědná bude za to EPP, ale ještě nejmenovali zpravodaje. Takže dám eh, slovo zpravodaji Longo, eh, řediteli Longo. Brevissimo anche per, per... Děkuji řeknu to stručně, měli jsme velmi ucelený, celenou prezentaci ze strany pana Ulgara, takže k tomu nemohu mnoho dodat. Jediné, co mohu říci, je, že ta demarkační čára u těch aktů s přenesenou pravomocí že je tady úplně stejná. Vycházíme ze stejného principu jako u předchozího návrhu. Nemá valný smysl, abych opakoval ty obecné zásady a popis metody, tak jak to řekl pan Ulgard, já bych to nedokázal říct tak expertním způsobem a řeknu jen, pokažu jen na jednu věc. Tato příležitost ke sladění, které jsme využili k tomu, abychom napravili některé jazykové problémy, které v nařízení byly, některé formulace, trošku jsme ho uspořádali jinak, aniž by tam došlo k nějakým eh, podstatným obsahovým změnám. A pokud jde tedy o tato nařízení 78 2008 a 165 94 v článcích 1 a 2, tak tam je, tam je tedy část našich pozměňovacích návrhů. Ale myslím, že k tomu není potřeba víc říkat, ušetřím vám čas. Děkuji vám, pane řediteli. Chce se někdo vyjádřit, Johnny? Eh, Eh, vedo con piacere che la Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že jsem potěšen tím, že komise se zasazuje o zjednodušení, což je něco, co my vnímáme velmi pozitivně. Myslíme si, že je velmi důležité, aby eh, evropská nařízení a evropské právní akty byly jednodušší, méně komplexní. Je to opravdu tedy něco, co nás velmi těší. Co se týče obsahu, předcházející debata byla velmi dobrá. Myslím se, že takovou debatu můžeme E, klidně zopakovat, ale možná, že to nebude nutné. Nicméně bych rád zdůraznil některé věci. Tento proces sladění a zjednodušení by měl vést k tomu, aby se rozhodující postupy zrychlily. Jde také o to, aby Evropský parlament hrál nezávislou roli, aby byl nezávislým. A tady v této souvislosti si myslím, že musíme ještě trošičku pokročit. Tady jde o Evropský parlament obecně a náš výbor se samozřejmě bude snažit o vyváženost tohoto návrhu paní Klas. Já teď tady uvedu dva, tři příklady. V článku 35a se tady hovoří o způsobu, jakým způsobem jsou tedy je tedy komise opravňována na základě přenesených aktů jednat. Jde tedy o tom, jakým způsobem se mm, vyúčtovávají jaksi náklady a příjmy, to znamená o účtovací procesy. V článku 37a se hovoří o tom efektivním provádění a hovoří se o tom, že komise v rámci delegovaného aktu může určit podmínky spolupráce. Takže i tady je to komise, a ve článku 40 B, římská 3, se hovoří o tom, že komise určuje e, různé modality týkající se plateb. Takže tady jsou tři body, které si myslím mají velkou politickou důležitost. A poté ve článku 42 eh, se hovoří o výhradách vůči delegovaným aktům. V bodě 2 se hovoří o tom, že delegovaný akt ještě před lhůtou může být může být tedy napaden ale e, jak se chcete nějakým způsobem ohradit vůči delegovanému aktu, když nás nikdo včas vůbec o přijetí toho aktu neinformuje? OK, eh, se non ci sono altri interventi. Dobré, pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak bych opět předal slovo panu Longo. Paní Klás, já vám chci říci, že my se snažíme postupovat tak, takovým způsobem, o jakém jste hovořila vy. Pane Longo, já jsem jednoduše chtěl říci, že spousta těchto norem, na které se odkazujeme, jsou normy, které již existují v aktuálních současných platných ustanoveních. To, co jsme udělali my, bylo uplatnění těchto ustanovení a samozřejmě za těch platných současných podmínek. Samozřejmě, že já jsem si velmi dobře zapsal to, co jste řekli hlavně v souvislosti s tím, co tedy říkala paní Klás. Já samozřejmě jsem připraven eh, s vámi spolupracovat tak, abychom nebo aby mezi námi došlo k co nejlepší výměně názorů. To znamená, že jsem vám samozřejmě k dispozici. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem, děkujeme také komisi, děkujeme panu Ulgarovi, děkujeme panu Longo. A teď přicházíme k bodu 5, který je velmi důležitý. Jde o změnu směrnice 2001-18 pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území. Pan George Lyon je spravodajem. Jak víte, jde o velmi, ale opravdu velmi citlivou otázku a proto je velmi důležité praktickým způsobem shodnotit návrh komise. A jak všichni víte, tak rada již eh, řekla, že co se týče tohoto návrhu, tak je trošičku zmatená. Eh, nicméně pan Lyon se teď je vyjádří ke svým pozměňovacím návrhům a chci říci, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 9 února, takže to je lhůta pro pozměňovací návrhy. Georgi, máš slovo. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak vidíte, to eh, je otázka ani no jo, eh, harmonie a, a eh, konsenzu. Tady to není o tom, jestli jsme pro nebo proti modifikovaným organismům. Jde o konkrétní návrh komise o tom, o, o pěstování, čili změna směrnice. My e, máme právní stanoviska Rady, parlamentu a komise o tom, zda je možno, zda tedy máme právní základ eh, pokračovat v tomto procesu. Eh, přičemž eh, právní názor parlamentu je ano, ale ve velmi omezeném rozsahu. Já myslím, že tady máme jako výbor určitý politický problém. Otázka je, jestli my to chceme odmítnout a to znamená, že tím pádem už bychom se neúčastnili dalších debat a protože e, zdá se, že také výbor e, pro životní prostředí by šel tímto způsobem a šlo o to, abychom tedy e, do toho vnesli vlastně ten pohled zemědělský spíše než ekologický. Já jsem se tady pokusil o jednu věc, a sice e, podíval jsem se na různé možnosti a já jsem chtěl, abychom toto podpořili e, za předpokladu, že budou přijaty naše pozměňovací návrhy. Já souhlasím s komisí v tom, že tento návrh může vést k dosažení cílů, a může také poskytnout větší flexibilitu, pokud se týče eh, autorizací eh, k pěstování. Já jsem se snažil také o eh, ochranu, ekonomickou ochranu klasických zemědělců, kteří nepoužívají geneticky modifikované organismy a dále mi šlo o to, aby členské země nemohly dále zneužívat takzvanou bezpečnostní klauzuly. Jak se to děje? Prvním tedy výchozím bodem byl princip, tedy eh, provedl jsem určité eh, principiální změny. Čili eh, je tam zaveden princip přiměřenosti pro členské země a součástí toho je to, že eh, skladiště, tedy stodola, eh, by měla být vždycky pro určitý druh plodiny, protože eh, různé plodiny mohou způsobovat různé problémy. Dále, dalším kritériem je, zda jde o samooplodňující se nebo na vzájemně se oplodňující rostliny. Dále eh, zákazy by mohly být tedy eh, tedy my chceme, aby, abychom se tedy, ta kritéria byla podle jednotlivých plodin. A eh, dále článek číslo 6, to je na to je otázka eh, koexistence, to je článek 30, 26a, kde se říká, že členské země mohou eh, zavést koexistenční opatření. Je tam tedy mohou, místo toho musí, jak to tam bylo původně, aby tedy nedošlo k eh, směšování a Eh, různých, různého druhu osiva. Čili tolik je ta otázka přiměřenosti. Eh, další důležitý bod je v tom, že my eh, respektujeme svobodu volby jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele. Čili záleží na nich, prostě, co budou pěstovat a co budou kupovat. A pak je tam další bod, zde žádám komisi, aby eh, zavedla technické prahové hodnoty, eh, tak, aby byli chráněni eh, zemědělci, kteří nepoužívají geneticky modifikované organismy, čili opět je to záležitost otázky otázka ochrany. A Eh, svobody volby. Čili prostě neměla by tady být žádná kontaminace, kontaminace eh, tedy mezi jedlými plodinami, ale také jde o další kontaminaci, kontaminaci například kontaminaci eh, půdy, vody a tak dále. Přičemž třeba u pitné vody a dalších je tady naprosto, naprosto nula požadovaná. Řekl bych, že je tady tedy ten zásadní princip eh, svobody volby, to znamená, aby kdo chce eh, geneticky modifikované potraviny, tak může, kdo je nechce, tak aby byl proti ním chráněn. Já tedy žádám, aby členské země tady museli držovat určité lhůty, to znamená, že se rozhodovalo alespoň tři měsíce před zahájením eh, pěstebního období. Otázka tedy je, jestli eh, je třeba zavádět eh, zákazy například v určitých oblastech, tak se to možná děje. Zazněly tady návrhy že bychom měli eh, uvést seznam určitých druhů plodin. Já jsem spíše proto, abychom to nečinili, protože eh, eh, komise už teď musí zveřejňovat seznam, který nemusí být vyčerpávající. A já si myslím, že to stačí, pokud tedy komise toto činí, aby se členské země měly oč opřít. A ještě závěrečný bod, který bych chtěl zdůraznit, je ten, že my musíme tedy aspekty ekologické a další aspekty eh, nechat v těchto Eh, v tomto rozhodovacím procesu. Eh, neměli bychom se dostat do situace, kdy budeme mít 27 různých eh, svalovacích procesů a do dalších modifikací, tak to bychom se skutečně dostali do naprosto neřešitelných situací a de facto potom se z toho vlastně nedostaneme. A já bych řekl, že eh, tento návrh poněkud eh, podkopává naši pozici, i když jsou tady některé eh, záležitosti, které lze podpořit, některé zase bude třeba prodebatovat. Každopádně ta otázka ekologické bezpečnosti musí mít společnou evropskou úroveň. Eh, bez ohledu na eh, úplně detailní interpretaci. Takže možná, že jsem takto vysvětlil eh, myšlenku pozměňovacích návrhů, tak samozřejmě je, že my se musíme starat o životní prostředí. Důležité je, abychom my také měli svoje slovo, ale každopádně my budeme moci toto upravit eh, pomocí pozměňovacích návrhů. Eh, každopádně mm, nám se podařilo získat ještě pár dnů navíc pro pozměňovací návrhy. Já eh, myslím, že také dobré je, že se konečně hlasování přesouvá. Ono by mělo být hned po, původně tedy hned po tom Tyrkizovém týdnu, což by nebylo dobré poněvadž dosažení kompromisu eh, bude poněkud obtížné. Tak já myslím, že tady žiju nebo hovořím za všechny stínové zpravodaje. Eh, pokud vím, tak eh, i tak zůstane ještě čas tří týdnů, proto aby se mohli vyjadřovat poslanci z výboru pro životní prostředí, takže není problém, abychom také my si nechali více času. Takže to je prostě tak, jak já to tady vidím. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům také za jejich eh, práci. Děkuji. Sì, grazie George, assolutamente sì. Děkuji ti, George. Ano, to znamená, že k hlasování přijdeme 15. března. Nevím, proč bychom neměli mít dostatek času s přihlédnutím k tomu, jaké složité vztahy jsme měli s výborem Envy. Výbor Envy minulý týden chtěl schůzku koordinátorů v souvislosti s článkem 50, protože eh, hovoří o tom, že chce společné rozhodnutí týkající se společné zemědělské politiky, ale my s tím nemůžeme eh, souhlasit. To znamená, že uvidíme. Nicméně si vezmeme tolik času, kolik potřebujeme, to znamená, že 15. března přejdeme eh, k hlasováním. Děkuji. Děkuji, pane Lajne. Děkuji za váš návrh zprávy. Myslím si, že práce na této otázce jistě nebyla jednoduchá, protože všichni víme, o jak citlivou otázku se jedná. Rád bych také zdůraznil realistický charakter eh, tohoto návrhu, což si myslím, že je velmi dobré. My potřebujeme výbor, který bude zohledňovat jak všechny spotřebitele, tak také naše zemědělce. A to je přesně to, co se odráží eh, v návrhu i v pozměňovacích návrzích George. A stejně, jak již pan Speravodaj eh, říkal, otázka geneticky modifikovaných organismů se také týká principu subsidiarity. Jeden z pozměňovacích návrhů, který jsem četl, mě vede k tomu, že moc nerozumím tomu, jakou změnu navrhuje zpravodaj v souvislosti se zákazem eh, pěstování některých geneticky modifikovaných organismů. Jak se tedy liší od návrhu komise, což tedy znamená, že to jsou věci, o kterých tady budeme muset hovořit. Například otázka týkající se pěstování nebo rozhodnutí o pěstování geneticky modifikovaných organismů. To jsou otázky, které našim voličům vysvětlovat je opravdu těžké. Děkuji, děkuji pane Mikulesku a slovo má pan Bové. Eh, ano, já jsem dobře naslouchal tomu, co jste říkal, to znamená práci se stínovými zpravodaji. Váš návrh eh, výzavy tomu té žádosti komise. Nebudeme znovu hovořit o geneticky modifikovaných organismech, protože to bychom nikdy nesti- neskončili, ale musíme být konkrétně a praktičtí. Takže jen taková předběžná poznámka. V dnešní době máme problém, kdy většina členských států nechce tento návrh komise, nepřeje si ho, je to většina, když k tomu eh, připojíme i ty, kteří se eh, zdrželi eh, hlasování, tak se dostaneme na třetinu, na dvě třetiny. A když se dostáváme na také otázku Světové obchodní organizace a otázky organické produkce, k tomu se nebudu vracet, to je druhá úroveň toho problému. Třetí úroveň. Já chci upozornit celý parlament, že dnes veřejné mínění evropské, které se poprvé eh, projevilo peticí, kterou podepsalo milion osob, tato petice může, může vyžádat změnu legislativy, která byla, byla předána komisaři Dalium. Já myslím, že toto je to, co se děje, je to realita ve většině regionů a mnozí poslanci, kteří tu jsou, jsou právě z těch regionů, kde došlo k velké mobilizaci tímto směrem. Takže pozor, abychom šli, abychom byli v souladu s realitou a s názorem většiny obyvatel. A já se teď vrátím, to je konec tedy mojej poznámky a teď se vrátím, vracím k vašemu návrhu. Pro mě, z mého hlediska, je tam problém. První otázka jsou eh, osivo. Protože ve 4.8 se řeší otázka osiva, kde se říká, že je potřeba zavést určité dávky akceptovatelné, které mají určitý eh, akceptovatelný strop eh, GMO. Ale prozatím je to nula tato úrovně. Pak můžete říct, že je potřeba mít tam nějaký rám, nějaký strop, jako třeba u pesticidů, ale jakmile máme jeden rok 0,3, pak rok poté budeme mít exponenciální zvýšení vzhledem k, k tomu růstu, který pokračuje. Budeme na 0,8, pak 1, pak 2, 3, 4 a nastane okamžik, kdy bude nemožné získat osivo bez stop GMO. Takže tady musíme být neústupní. Buď tam GMO je, nebo není. To je otázka volby. Nemůžeme připustit, aby pak docházelo k jejich množení, množení těchto znečištěných eh, semen. Zemědělci, kteří nerespektují zóny, které byly stanoveny. Já si myslím, že to musí být předmětem striktní regulace. Nemůžeme se tady vracet. Jakmile dojde ke znečištění toho osiva, pak se to bude množit exponenciálním způsobem. Další prvek vašeho textu. Já si myslím, že není realistické tato představa, ta koncepce těch tří měsíců na zavedení nějaké politiky, protože jakmile jednou jsme v tomto procesu, tak víme, že to osivo pak získávají firmy alespoň 6 měsíců dopředu, ale víme, že jakmile to budou 3 měsíce, tak pak už nelze odmítnout GMO. Protože třeba u, u eh, kukuřice ty nákupy těch zemědělců eh, jsou již, probíhají již v lednu nebo v únoru jsou zadávány, aby se pak dalo vysévat na jaře. Takže pokud to necháme jenom na tom, že zem, zemědělec si vybere, tak to musí být daleko delší tato lhuta. Další prvek, to je otázka opatření nebo důvodů a organizace koexistence. Že je potřeba posílit opatření koexistence. Ale když se podíváte na počet zemí, které mají pravidla pro koexistenci. Myslím, že jsou jedna, dvě, tři, čtyři, pět možná zemí. Protože pokud jde o ty texty, tak se nic neudělalo. Když se podíváme na naší zemi, na Francii, tak pořád to není uplatňováno, protože tam chybí konkrétní prováděcí pravidla. Nemůžeme tudíž z toho vycházet, jakmile všechny členské státy budou mít konkrétní pravidla, no tak dobře, pak můžeme se pouštět do takové debaty. Do té doby to nelze. A poslední bod. Pravidla pro seznam důvodů k odmítnutí pěstování. Musíme mít globální vizi. Vědeckou, ale když říkám vědeckou, tak jednak je to ta tvrdá věda, ale také životní prostředí, ekonomika, sociální otázky, protože ty efekty jsou globální. Musíme mít globální vizi. A nesmíme se bát uvádět všechny tyto prvky. A děkuji, že jsem trochu překročil čas. Omlouvám se. Eh, to je v pořádku. Pan Aňo? Thank you, Chairman. The questions of how... Děkuji, pane předsedo. Otázka, jak, kde a kdy je možné kultivovat GMO v Evropě. To už tady řešíme deset let a eh, nic se nerozhodlo. Jsme zcela paralizováni. Nicméně eh, věda pokročila mohutně. Ve Velké Británii eh, jsou rozdílné názory. Já třeba vidím, jaké to má výhody. Mnozí z mých spoluobčanů jsou silně proti. Podstatné je, že v Velké Británii, pokud o tom máme rozhodnout, musí si to rozhodnout britský lid a ne někdo jiný. Honorevole Vlosevič, prego. Pan Vlosevič. tak jak przed... Děkuji, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo. Je to samozřejmě těžké, tvrdé téma, citlivé téma. Máme před sebou úkol, abychom vytvořili eh, právní rámec, který bude srozumitelný a jasný a bude to eh, regulovat. Eh, my vlastně víme, k čemu to má sloužit, aby bylo snadnější rozhodování, aby bylo možné to, aby členské země měli dostatečnou svobodu eh, v realizaci toho, co se dohodne. Existuje tady řada obav právního charakteru, jak ze strany Rady, tak ze strany Evropského parlamentu. Eh, také se tady doč, dočítáme, že je možné vytvořit určité množnosti a tak dále. Já si myslím, že eh, naše právo zase nebude asi tak unikátní. Jak víme, eh, ďábel je vždycky v detailu a otázka je, eh, že pokud zavedeme eh, regulaci také pro země, které si nepřejí zavádění GMO na svém území, zda tedy budou mít dostatečné možnosti zavést vlastní předpisy. Jestliže tedy toto No, to by potom toto rozhodnutí e, nevedlo k ničemu. Je třeba, abychom nevytvořili něco, co bude v praxi nepoužitelné, protože na národní úrovni e, nebudou k dispozici nástroje, které by mohly tuto regulaci realizovat. Bene, ringraziamo eh, adesso onorevole Costinger. Dove sei? Eccola, Costinger. Pan Costinger? Paní Kostingery, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat zpravodaji za jeho práci. Myslím si, že je velmi dobré, že postoj zpravodaje v podstatě přijímá text komise a zároveň uznává také právo volby členských států. Také jsem eh, ráda, že se zde hovoří o regulaci GMO osiva ze třetích států na území Evropské unie. Myslím si, že co se týče tohoto regulačního postupu, tak ten by měl být co nejtransparentnější. A proto potřebujeme také příslušné úřady, které toto budou provádět. Návrh eh, komise hovoří o určitých změnách, také hovoří o důležitosti eh, podpory a dodržování principu subsidiarity. Myslím si, že tam je třeba ještě některé věci dodat. Když zpravodaj hovoří o tom, že není třeba zohledňovat environmentální otázky, aspekty zdraví, tak to si myslím, že není správné. Dále eh, komise je eh, vyzvána k tomu, aby předložila eh, seznam jaksi sociálních hospodářských důvodů zákazu GMO. Členské státy by měly také rozhodovat na základě jednotlivých eh, případů. Já si myslím, že tady dochází ke zbytečnému eh, zkomplikování tohoto postupu. Co se týče eh, těchto jednotlivých přeskumů, tak tady bychom v každém případě si měli spolupracovat s vědci. Co se týče dále těch eh, omezení nebo limitů pro osivo, to si myslím, že je v každém případě velmi důležitá debata, nicméně nevím, zda by měla být eh, předmětem tohoto dokumentu, protože pokud by měla být předmětem tohoto dokumentu, tak by jistě prizantnost tohoto dokumentu byla ještě zvýšena. Eh, co se týče tedy těch omezení nebo limitů pro osivu, pro osivo, tak to je eh, problematické komplexní téma, které může vést samozřejmě ke konfliktům eh, s firmami nebo podniky, který, eh, které mají patentované osivo. Dále, co se týče těch záruk, tak já si myslím, že bychom měli více chránit ten princip svobodné volby samotných zemědělců, aby zemědělci měli právo sami se eh, rozhodnout. Komise by měla být dále vyzvána k tomu, aby, tento, aby toto téma dále technicky rozpracovala. Eh, v souvislosti s předcházejícími diskuzemi také v radě, eh, mám takový dojem, jako kdyby rada měla sama strach před eh, vlastní zodpovědností. A já si myslím, že Evropský parlament musí být tím orgánem, který se této zodpovědnosti nebude bát a bude rozhodnutí přijímat. Děkuji, pan Martin Hoslin. Seid ihr schon Angst, dass wir nichts mehr zu sagen hätten nach der Eh, pane předsedo, já jsem měl strach, že nebudeme mít co dodat po té, co bude hovořit pan Jose Bové. Tady hovoříme o opravdu velmi důležitém eh, rozhodnutí a pan Lajen to eh, jistě vnímá také, takže najít společný postoj je velmi složité. Nepřátelům G MO eh, se jak se předhazuje spousta věcí a pan eh, Bové také se odkazuje na vědu. Chci říci, že i mezi věci existují různé eh, názory. To znamená, že nejde o společný názor vědy a společný názor těch ostatních. Takže ani ne všichni vědci jsou stejného názoru. Tady jde ale o to, jak se bude dále vyvíjet situace v zemědělství. Kolego Lajene, tady se, já mám takový dojem, jako kdyby tady šlo o nulovou toleranci. hovoří, liberálové zase hovoří o tom, že se této nulové tolerance máme vzdát protože tady nejde o to určit nějaké perahové hodnoty. Tady jde o to, že v zemědělství prostě neexistuje vůbec žádná uh, jaksi žádné přijetí eh, geneticky modifikovaných organismů a to musíme jednoduše akceptovat. Já nevím, proč tady uh, neustále, jak si tak zatrpkle hovoříme o té nutnosti této nulové tolerance se vzdát. A jedna e, věc ve mně vyvolává obavy a to je pozměňovací návrh 5. Tady se hovoří o tom, že v, v zájmu v zájmu jednoduchého rozhodování by se mělo přijímat rozhodnutí na národní úrovni? Nebo co, co, to, co, to, co to znamená? Zna, znamená to, že dáme tedy členským státům to právo se rozhodovat, nebo my, my něco rozhodneme na evropské úrovni a potom řekneme, že členské státy mají poté právo si to uplatnit eh, po svém? a dále ti, kteří nebudou, eh, nebudou v podstatě eh, pěstovat eh, GMO, tak jakým způsobem se budou kompenzovat ty jejich snahy, nebo budou se kompenzovat, protože tady musí docházet eh, ke kontrolám, tady musí docházet ke spoustě eh, opatření, tak aby eh, mohly být pěstovány plodiny, které nejsou geneticky modifikované. To jsou zcela zásadní otázky, na které možná v tuto chvíli nebudeme moci zodpovědět, ale jsou to věci, které v každém případě budou do budoucnosti důležité a musíme je zohlednit musíme také zohlednit kompatibilitu eh, s pravidly Světové obchodní organizace. Rubiks. E pan Rubix a poté pan Schmidt. Já jsem velice pečlivě naslouchal panu zpravodaje a podporuji ho. Eh, samozřejmě eh, my tady nejdříve shromažďujeme materiály, pak nějakým způsobem se diskutuje, potom eh, se k tomu nějak vyjádřují producenti. A musím říct, že lotiští producenti jsou víceméně pro návrh komise, tento Návrh se zdá velice demokratický a také členské země se mohou rozhodnout. Na základě eh, doporučení komise z roku 2003 eh, je to tak, že 83% místních úřadů reguluje produkci GMO a zatím nedošlo k žádným podstatným konfliktům v této oblasti. Kolegové zřejmě eh, si přejí také obecnější, obecnější eh, omezení, přísnější pravidla, ale já si myslím, že eh, budeme mít ještě více příležitostí, abychom se nad tím zabývali, ale myslím, že já bych obecně podpořil pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že Nejdříve pan Smith, tady promiňte. Dobře, takže mm, stejně jsme oba dva Britové, takže je to jedno. Já, já to <laughs> vezmu velice stručně, protože eh, eh, my tady jsme tady se, eh, ale tak eh, my jsme samozřejmě eh, proti. Z, mé vlastní, z mého vlastního pohledu já bych tomu přidal jenom jeden bod. Myslím si, že eh, je de facto urážlivé, že ti, kteří jsou pro GMO, tak se nás snaží nějakým způsobem prezentovat jako blázny a hyster, hysteráky. Já prostě si myslím, že toto je eh, velice ideologické a že eh, přínosy té technologie jsou mm, velice zveličovány. Já bych skutečně souhlasil s naším eh, zpravodajem bylo by dobré, kdybychom se skutečně seriózně zabývali návrhy komise a abychom do toho dali také stanovisko toho výboru pro životní prostředí. Eh, myslím, že eh, pokud eh, někdo říká to, že je to situace zamrzlá a že je třeba to nějak prorazit, no tak to podle mě není v pořádku, protože realita je taková, že většina obyvatel je proti zavádění GMO. Čili my tady máme stávající ochranu, ochranu trhu a podobně, takže to je v pořádku. Ale my Máme tedy eh, sice společný trh, ale eh, my nemůžeme dovolit, aby společný trh prostě zadními vrátky eh, zaváděl jakousi vzájemnou eh, kontaminaci, čili abych to zkrátil, my prostě tento návrh odmítáme. Děkuji, pane Šmité. Pane Ashford, děkuji. vidíte, že GMO vyvolávají velmi rozmanité emoce a různá právní stanoviska. Je důležité, abychom vyjádřili tedy stanovisko za tento výbor a musí to vycházet ze dvou zásad, ze dvou principů. Rozhodnutí musí vycházet z eh, solidních vědeckých důkazů a musíme respektovat právo volby jak výrobce, tak spotřebitele. Já jsem si přečetl návrhy pana zpravodaje, myslím si, že za těchto okolností jsou realistické, pragmatické a uměrné. Myslím, že má pravdu, když říká, že celková eh, regulace musí být v rukou Evropské unie, ale také správně říká, že jednotlivá rozhodnutí musí probíhat případ od případu a na úrovni členských států. Toto rád podpořím. Děkuji, pane Ashford. A naposledy pan Kapola Santos a tím tuto debatu ukončíme. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem se neúčastnil debaty. Eh, měli jsme malé technické problémy s mikrofonem, teď už je to vyřešeno, výborně, děkujeme pane Kapulasi. Já jsem se omlouval, že jsem se nemohl účastnit celé debaty, musel jsem se účastnit schůzky eh, týkající se výboru E, Co se týče GMO, tak to je samozřejmě velmi citlivé téma a moje politická skupina zastává eh, velmi opatrný postoj. Dokonce v rámci naší politické skupiny se snažíme iniciovat debatu, která by naše názory trošičku zblížila a to napříč výbory a frakcemi. My se snažíme chránit v každém případě v první řadě naše občany v souvislosti s tím, co se týká eh, GMO. Také se zamýšlíme nad tím, zdali eh, lze stanovovat nějaká pravidla, eh, praktická, reálná pravidla v rámci eh, svobody nebo volného hospodářské, volné hospodářské soutěže. Zároveň se snažíme také zohledňovat environmentální aspekty. Já se teď nebudu vyjadřovat ke každému pozměňovacímu návrhu, ale chci říci, že se sociální demokraté se snaží dojít eh, z rozho- k rozhodnutí, které bude zodpovědné a myslíme si, že Evropský parlament musí najít nějakou cestu ke koncenzu, musí převzít zodpovědnost za tuto otázku a musí se také eh, vůči veřejnosti chovat eh, jednoznačně, musí zastávat nějaký rozumný postoj. Paní Luling? zwei andere Sitzungen. Ähm, ich wollte nur ganz kurz. Já jsem chtěla jen velmi krátce říci, že vláda země, ze které pocházím, má vůči GMO dosti rozporuplný postoj. Já si myslím, že bychom se k této problematice měli stavit trošičku eh, pragmatičtěji. Na začátku 90. let jsem byla s hospodářským výborem na semináři blízko Washingtonu. Eh, v rámci toho semináře nám bylo všechno vysvětleno, ukázáno a já jsem se poté zúčastnila oběda ne všichni mý kolegové se ho zúčastnili a tam jsme jedli dokonce i geneticky modifikované potraviny. A jak vidíte, eh, tak já jsem tady stále a živá. My nemůžeme zabraňovat zemědělství, aby se přizpůsobovalo technickému pokroku. To znamená, že s těmito věcmi mohu souhlasit. Děkuji. Děkuji, paní Luling. první řadě dáme slovo panu André. Oui, merci. Euh, Pani André. Děkuji, pane předsedo. Musíme říci, že za komisi jsme nesmírně spokojeni s úsilím vašeho zpravodaje. Jsou tu návrhy na zlepšení. A co vám chceme upřesnit, je, že komise vychází z toho známého seznamu o, o other grounds, čili jiné důvody, které mohou členské státy využít k tomu, aby zakázali kultivaci GMO na svém území. A tento seznam bude parlamentu a radě předán v blízké době. Tyto důvody jsou charakteru etického, veřejné morálky, socioekonomické, důvody e, politiky životního prostředí v širším slova smyslu a to, co řekl váš pan zpravodaj a co je možná třeba ještě zdůraznit, a to, že EFSA hodnotí bezpečnost i pro životní prostředí a pro zdraví, a toto hodnocení by mělo zůstat na komunitární úrovni. To, co pak členské státy mohou použít jako důvody, má být komplementární k tomu, co eh, konstatuje EFSA. Pravidla koexistence. Existuje 15 členských států, které schválily pravidla koexistence. 15 a to je vše, co jsem chtěla upřesnit, jinak si myslím, že byla rozprava velmi podnětná a my jsme velice zvědaví na to, jak se bude dál vyvíjet. Děkujeme. Bene, ringraziamo il rappresentante della Commissione, Madame André. Děkujeme, děkujeme paní André, zástupně Evropské komise. A chci vám připomenout, že budeme hlasovat 15. března a předložení pro pozměňovací návrh 9. února. Děkuji a děkuji všem za to, že přispěli do debaty. Eh, nadnesli mnohé otázky. Já bych uvedl namátkou jen některé. Bové řekl, že, že většina členských států nechce ten návrh ale my jsme tady proto, abychom zaujali postoj parlamentu, ne postoj členských států. Měli bychom zaujmout vlastní pozici. To je důležité říci. Z hlediska otázek vnitřního trhu, jednotný trh a VTO, to se jsme se snažili posílit pozměňovacími návrhy, pak diskuze o veřejném mínění, nebezpečí této diskuze že když začneme rozhodovat na základě toho, co je populární, spíš než co je bezpečné a co je podložené vědeckými důkazy, tak jsme na šikmé plosy, ploše. Bezpečnost potravin musí být založena na vědeckých poznacích, vědeckých zkušenostech. Existují různé Eh, veřej, eh, různé vědecké průzkumy, jak vyplynulo ze slyšení, které jsme měli před několika týdny, kterému jsem předsedal já a Korin Lepáš. Ano, existují různé vědecké názory. Ale EFSA, řek, EFSA je bere všechny na vědomí, všem jim naslouchá, na všechny reaguje. A to, jsme, to co jsme v, nakonec slyšeli, bylo, že EFSA některé nepřijala, jen některé Čili ne všichni budou absolutně souhlasit, ale musíme se opírat o to gro toho vědeckého mínění. Pak, že chybí pravidla, která jsou specifická, ano, eh, tedy, že by měla být příliš specifická, ano, měly by to být spíš principy, pak jaký dopad by to mohlo mít na třetí země. Ne je to o jednotlivých členských státech kolega Smith nadnesl obavy eh, které jsou proti jeho kolegům ve skotské vládě. Otázka eh, devoluce pravomocí, přenesení pravomocí na regionální orgány. Já myslím, že ano, to je jasné. Děkuji panu Ashwardovi za jeho příspěvek na to, že eh, jakákoliv reakce musí být eh, uměrná. A paní Luling, ano, všichni, kdo cestujeme, jakmile vědeme z Evropy, tak jíme zvířata, která byla krmena GMO. To je realita, které, na kterou musíme lidi upozornit množství hektarů po celém světě, které je takto oseto, tak se všichni mílí a my máme pravdu, o tom bychom měli do hloubky eh, podebatovat ještě. Děkuji také za prodloužení té lhuty, protože toto nebude eh, lehké z hlediska budování kompromisu, ale jak se k tomu pokusí maximálně přispět. Děkuji. Děkuji. Děkuji a poslední bod na našem pořadu jednání je bod číslo 6. Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu. A zpravodajeme pan Nikolesku. A víme, že je to důležitá, důležitá ekonomická aktivita, cestovní ruch, takže je důležité ji podpořit na základě opatření v druhém pilíři CZP. Takže dávám slovo panu Nekoleskovi a ví, vítám zástupkyň komise. Děkuji, pane předsedo. Návrh tohoto stanoviska byl přiložen a rozdán do všech jazyků, ve všech jazycích Eh, takže já eh, to nebudu příště rozvádět. Argumenty pro podporu turistiky v rámci budoucí společné zemědělské politiky jsou četné a samozřejmě to také prospívá zemědělství. Agroturistika zlepšuje kvalitu života na venkově, přispívá k rozmanitosti činností, na venkově může přispět k rozvoji tamější infrastruktury a co je důležité, je podpořit hospodářskou činnost na venkově. E, příspěvkem agroturistiky je také zachovávání místních zvyklostí a to všechno vplynulo do mého návrhu stanoviska. Nicméně, abychom mohli všechny tyto rozvojové činnosti podpořit, potřebujeme finanční podporu v rámci budoucí zemědělské politiky. Pozměňovací návrhy, termín máme na 3. února stanoveny, pokud tedy nějaké budou. Ano, skutečně 3. února pozměňovací návrhy, 28. bude Eh, hlasování ve výboru. Takže kolega Gutierrez Děkuji, já to také vezmu velice stručně. V konečném efektu de facto to vidíme s kolegou Nikoleskem stejně. Chtěl bych jen Eh, potrhnout některé věci. Shodujeme se v tom, že turistický ruch je velice důležitý strategický faktor v celé EU a pan Nikolesku už to eh, řekl, že eh, máme potřebu diversifikace. A to znamená, že je tady velký potenciál, ať už se týká podílu na HDP, případně vytváření přímé a nepřímé zaměstnanosti apeluje se na to, aby se lépe koordinovala veřejná podpora, aby e, různé veřejné instituce se tady ujímaly vedení a hlavně, aby se podporovala spolupráce. Pokud e, má e, být turistický ruch ještě významnější, musíme jít právě tímto směrem. Je třeba diversifikovat ekonomiku na venkova, protože to může velice pomoci zejména mladým. A zejména pokud se týče agroturistiky, tak eh, tady je to eh, skutečně velice dobře zřetelné. Tady existují nové formy sociálního hospodářství, eh, vytváření zaměstnanosti na venkově, to je pozitivní, a agroturistika to je čisté odvětví. To se hned tak někam neodstěhuje a není to za tolik závislé na sezónnosti. Já jsem chtěl zdůraznit čtyři myšlenky, které budou součástí pozměňovacích návrhů. Konkurenceschopnost agroturistiky a venkovského cestovního ruchu, to znamená, že jde o to zmodernizovat tuto odvětví. V první řadě je třeba zlepšit dopravní infrastrukturu ve venkovských oblastech. Nejde pouze o infrastrukturu, ale jde také o všechny další veřejné služby. Kromě toho je třeba také podpořit eh, inovaci která bude velmi důležitá právě pro agroturistiku. Musíme si uvědomit, že e, velké množství pracovních míst v tomto odvětví jsou pracovní místa, která vznikají v malých Eh, mikropodnicích a které jsou také velmi důležité pro zaměstnávání žen a mladých lidí. Tady si myslím, že to eh, budou v každém případě investice do lidských zdrojů, stejně jako do agroturistiky. Myslíme si, že dále eh, podpora venkovského cestovního ruchu povede k rozvoji sociálního odvětví, které bude podporovat naše občany a bude podporovat také občany, eh, které trpí některým nějakým eh, postižením. Každý šestý občan Evropské unie trpí určitým postižením a je velmi důležité eh, začlenit nebo umožnit všem těmto lidem cestování. To znamená, že tady jde o odvětví, které má také velmi důležitý sociální charakter. Je to tedy v každém případě něco, co je velmi důležité pro všechny naše občany. Je třeba venkovský cestovní eh, ruch s agroturistikou více propojit a já si myslím, že je také třeba podporovat tradiční eh, podniky, které zajišťují také eh, tradici hlavně místních značek. Kromě toho je také velmi důležité, aby agroturistika jako taková eh, byla zviditelněna v rámci evropského cestovního ruchu, což je něco, co si přece vzala eh, Evropská komise. A to hlavně v souvislosti s například eh, s cestovním ruchem na, v pobřežních oblastech. A já si myslím tedy, že Evropská unie může udělat hodně pro venkovský cestovní ruch a pro agroturistiku. Myslím si, že musíme se vyhnout té stejné chybě, kterou jsme udělali už několikrát v minulosti a to byla podpora pouze pobřežní cestovní turistiky. Dále, co se týče financování, což je velmi eh, důležité. Evropské fondy byly velmi důležité pro eh, rozvoj venkova chci eh, říci nicméně, že společná zemědělská politika, to, co my si představujeme pod eh, pojmem eh, společná zemědělská politika je něco, co si vyžaduje podporu, co si vyžaduje dostatečné množství finančních prostředků. Děkuji. Se non ci sono colleghi che desiderano intervenire, darei subito la parola alla commissione, quindi pokud by nikdo nechtěl hovořit, tak bych předal eh, slovo hned paní Borus z Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo. Takže zaprvé komise chce poděkovat výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za to, že se zostilo tohoto tématu a, uz, a potrhlo význam cestovního ruchu. I my máme eminentní zájem na rozvoji turistiky e, a agroturistiky. A e, my si uvědomujeme význam této, tohoto druhu turistiky pro rozvoj ekonomiky to, jakým způsobem může diverzifikovat ekonomiku z venkovských oblastí, je nesmírně přínosné. Je to také důležitý aspekt pro uchování našich, eh, naší kulturní totožnosti a našeho dědictví. A proto se zaměřujeme i na to, abychom pomohli eh, venkovským oblastem využít různých příležitostí turistických prostřednictvím, například inovací, takže nás potěšil návrh té eh, platformy ve stanovisku pana zpravodaje, která se zaměřuje na pomoc malým a středním a mikropodnikům, které jsou převážně ve venkovských oblastech, aby se účastnili toho digitálního dodavatelského řetězce a tímto způsobem jim zvýšit, zvýšit jejich přístupnost Víte, že venkovské oblasti mají často určité problémy s eh, oběhem zboží a služeb a i a také dopravou pro uh, mladé lidi a lidi s postižením. Takže možná nás také budou zajímat naše návrhy týkající se uh, průmyslové uh, produkce je tady návrh, který aliance, která chce zvýšit tu přístupnost eh, těch eh, některých odlehlých a těžko dostupných oblastí. Doufáme, že to situaci zlepší. K dalšímu bodu. Pokud jde o Kalypso, ve stanovisku bylo zmíněno. Kalypso je iniciativa, která se zaměřuje na boj s takzvanou eh, se sezónním kolísáním eh, turistiky, tím, že budeme pomáhat starším mladým eh, rodinám s nedostatkem financí, aby měli možnost si užít turistiky. Takže, boj, eh, takže Kalypso vlastně takto se snaží usilovat zároveň o dvě věci. Další bod je to označení evropského dědictví a evropská města kultury. Jsme otevření možným synergií mezi těmito iniciativami a také synergii se iniciativou Natura 2000. A silní spolupráce mezi našimi službami je naprosto nezbytná. Takže vám děkuji za zájem o naší práci, těšíme se na další spolupráci. Kristina Borros, eh, l'ultima parola. Děkujeme vám, děkujeme vám, paní Borroso. Ne, vy už také nic nemáte. Děkujeme, pane Nikolesku. Tímto naše jednání končí a chci připomenout, že naše další jednání začíná ve 3 hodiny 7. února v pondělí. Ve 3 hodiny 7. února. Uh, no.